Vážení kolegové, měli bychom se pustit do práce. Eh, Chtěl bych na našem zasedání přivítat všechny přítomné. Máte k dispozici pořád jednání. Bylo k tomu několik změn, zejména hlasování o zprávě FIT, to se přesunuje až na středu. Na základě žádosti několika politických skupin. Cont News byste také měli mít k dispozici. Eh, máme také tlumočení do všech eh, jazyků. Zápis eh, z 8. 11. prosince, které jste obdrželi e-mailem, máte také tady k dispozici. Až do konce tohoto zasedání budete mít možnost tomu podat připomínky, jinak to bude považováno za schválené. Bod 4 jsme tedy odložili a tím se dostáváme hned k bodu číslo 5, pracovní program Evropského účetního dvora na rok 2015 a já tady vítám eh, předsedu Evropského účetního dvora, pana Caldeiru, eh, jakož i další eh, členy účetního dvora. Vítejte na našem zasedání. Pracovní program jsme také obdrželi od vás písemně. Znamená to tedy, že všichni bychom měli mít už základní představu o tomto pracovním programu a já bych hned chtěla předat slovo panu Kaldejrovi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci. Já jsem velmi poctěn tím, že tady dnes mohu prezentovat náš pracovní program na rok 2015. Chtěl bych hned využít této příležitosti, abych vás informoval o eh, zprávách, eh, které připravujeme na, v rámci tohoto roku a také o interních reformách, které teď provádíme. Při sestavování tohoto pracovního programu jsme zohlednili vývoj eh, v politice eh, Evropské unie a také jsme zohlednili různé změny a interakce, které jsme měli jednak eh, se členy tohoto výboru a s ostatními poslanci parlamentu v předchozím roce, zejména ohledně našich auditorských zpráv. Jak víte, součástí naší strategie v roce, na období 2014-2017 bylo Eh, zrelevantnění práce naší eh, instituce. A to ve světle výzev, kterými se potýkáme. A šlo zejména také ve stavu tomto parlamentu, aby eh, bylo, byl lepší přehled o tom, k čemu se využívají evropské no, prostředky z evropského rozpočtu. To je hlavní cíl naší instituce a také hlavní zaměření našich auditů. Jde tedy o to, jak kontrolovat provádění a financování politik. V každém roce má účetní tvůr povinnost eh, zohlednit eh, nebo provést eh, audit evropského rozpočtu, evropských rozvojových fondů a každé z agentur a společných podniků Evropské unie. Celkem tím budeme muset předložit 55 těchto výročních auditorských zpráv v roce 2015. Také plánuje, plánujeme 30 e, zvláštních zpráv týkající se témat souvisejících s auditem. Ta témata jsou obsažena v tomto e, pracovním programu, který jsme dnes zveřejnili a vy už ho máte k dispozici. Jak e, vidíte, chceme tady pokryt celou řadu finančních otázek a Eh, politik, eh, které odrážejí priority Evropské unie a občanů. Eh, mnoho z těch témat se týká dlouhodobých výzev, které se popisují ve strategii do roku 2020. Ty byly tedy zahrnuty i do naší strategie na toto období. Myslíme, že to je i nadále relevantní a proto bych chtěl jenom v krátkosti je připomenout a poskytnout vám některé příklady konkrétních záležitostí, které zarazujeme do našeho programu a na které se budeme zaměřovat. V první řadě je to přidaná hodnota, jak už jsme uvedli v mnoha našich zprávách, na, na příležitostí. Evropská unie produkuje hodně informací o výdajích, ale málo o získané hodnotě. A to potom problematizuje všem těm, kteří chtějí mít informace o provádění politik a jaký je jejich účinek. Protože to by mohlo nabídnout další potenciál ke zlepšování. Důvěra občanů je nadále velkým problémem a proto je potřeba zaměřit se právě na tyto otázky, aby to bylo zřejmější. To je důležitější než kdy předtím. A v tomto kontextu také konstatujeme, že chceme zlepšit kulturu výkonnosti, aby se zlepšil eh, dosažená předná hodnota. To je také eh, cíl nové komise. A bychom chtěli ujistit parlament, že tedy přidaná hodnota je téma, které se prolíná všemi výsledky naší práce, nebo se bude projednat výsledky naší práce v roce 2015. Jde o každoroční zprávy o rozpočtu, kde ve zvláštní kapitole věnované výsledkům se budeme věnovat tomu, jestli ten současný rámec výkonnosti umožňuje komisi monitorovat a řídit dobře e, své strategie v tomto období. Vývoj v ekonomice také vyvíjí tlak na rozpočet, což působí problémy s prováděním strategie roku 2020 při ehm, zlepšování zaměstnanosti a hospodářského růstu. A proto v roce 2015 chceme připravit zprávy, které se budou zabývat specifickými aspekty. Například jde o inovace, zaměstnanost mladých a postup při nadměrném schodku. Pokud dobře vzpomínáte, v roce 2014 eh, byly také zaznamenány nejvyšší průměrné hodnoty a proto zase opatření v oblasti ochrany životního prostředí a proti klimatickým změnám jsou velmi důležitá. Proto v tomto roce plánujeme zprávu o systému obchodování s emisními povolenkami v Evropské unii a dalších opatřeních na ochranu životního prostředí, které se týkají eh, ochrany přírody, kvality Eh, vody, zejména v Baltském moři, a také boj proti eh, nelegálnímu, nelegální těžbě dřeva v rozvojových státech. Tolik tedy k těm dlouhodobějším výzvám, ale kromě toho jsme také zahrnuli do našeho programu audity, které se týkají nově eh, vzniklých otázek. Například v roce 2015 máme v úmyslu vytvořit zprávu o finanční pomoci a o investicích do infrastruktury na zajištění eh, bezpečných dodávek energií a také eh, co je stability bank v eurozóně. Další opatření se budou zaměřovat na finanční pomoc, kterou Evropská unie nabízí. Například v roce 2015 se budeme zabývat eh, Eh, řízením v agenturách a společných podnicích, mikrofinance a dále finanční nástroje v oblasti rozvoje venkova. Paní předsedkyně, vážení poslanci, v roce 2015 eh, chceme předložit více zpráv o výkonnosti specifických eh, evropských politik a programů, více než kdykoliv předtím, ale také si uvědomujeme, že načasování zpráv auditu je velmi důležité v roce 2015 chceme eh, snížit eh, průměrnou dobu na vypracování eh, jednotlivých zpráv a aby to bylo v souladu s určitými standardy pro nejvyšší kontrolní orgány. Jak víte, čas by šlo zase snížit přihlednutím k revizemi nebo způsobem revizí Eh, zpráv, což vy dobře víte. A také uznáváme důležitost eh, toho, aby zprávy byly prezentovány ve správném okamžiku a proto vám také v brzké době zašleme indikativní harmonogram předkládání zpráv v tomto roce. Já vím, že eh, členka tohoto výboru, paní, nebo paní poslankyně Deitele, bude koordinovat s tímto výborem a jako s dalšími výbory tohoto parlamentu tuto práce tak, aby ty eh, auditorské zprávy byly dobře načasovány. To bude zahrnovat také stanoviska k legislativním eh, eh, návrhům, k závěrům zpráv a těm stanoviskům, které účetní dvůr připravuje na žádost parlamentu nebo dalších institucí. Toto se opírá o naše zkušenosti s auditem. Je to velmi flexibilní způsob, jak můžeme nabízet naše poznatky a stanovisko k výsledkům práce parlamentu, rady nebo komise. To eh, neobjevíte v té brožuře, eh, kterou jste dostali, ale i tak chceme eh, vytvářet řadu těchto hm, nástrojů, například Eh, se chceme vyjádřit k návrhu komise, jak revidovat eh, finanční nařízení a také přijeme stanovisko týkající se finančního nařízení o SRB. A zatímco jsme ještě eh, neobdrželi patřičnou žádost, tak sledujeme legislativní vývoj týkající se zřízení Evropského fondu pro strategické investice, tak abychom mohli relevantně se vyjádřit eh, k tomu, jak bude budován tento fond na základě našich zkušeností. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jak jsem říkal na úvod, eh, v roce 2015 budeme provádět také interní reformy v účetním dvoře. Eh, chtěli bychom, aby naše audity byly konkrétně zaměřené, aby byly zjednodušené postupy, abychom dosáhli dalších eh, zvýšení efektivity. A v roce 2015 tedy eh, předpokládám navýšení zdrojů na tyto výkonnostní audity, jako bylo doporučeno také parlamentem eh, v zprávě o uč- při budoucí roli účetního dvora. Chtěli bychom mm, také mít možnost přeprogramovat naše práce ve světle nového vývoje. To si e, bude vyžadovat také vyjádření se k závěrům tohoto parlamentu pro další posílení našich e, výkonnostních auditů. Například e, bychom chtěli zlepšit naše schopnost provádět výkonnostní audity, zejména v oblastech, jako je bankovní unie kde jsme získali nové kompetence. A co se týče spolupráce s nejvšími kontrolními orgány českých států, tady bych chtěl nastínit konkrétní projekty na rok 2015. Ten první má za cíl eh, zmapovat eh, oblast eh, finančního dohledu nad bankami. A druhá Druhý projekt se týká spolupráce s kontrolními orgány v oblasti partnerských dohod a strategie 2020, tak abychom naši výroční zprávy příští rok mohli eh, už uvést konkrétní výsledky. Dámy a pánové, doufám, že jsem pokryl hlavní body našeho pracovního programu a toho, jak chceme, aby náš eh, pracovní program byl relevantní pro parlament a Doufáme, že tím pomůžeme vám a dalším institucím v této eh, velmi důležité době. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám, eh, pane předsedo Caldero. Za těch deset let, kdy eh, jsem eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, bych se chtěla ohlednout do minulosti a říct takovou eh, osobní poznámku. Já bych chtěla osobně poděkovat Evropskému účetnímu dvoru, protože Evropský účetní dvůr velice často zohledňuje naše přání a naše podněty. Zároveň vy jste rozšířili portfolio své činnosti a e, já bych chtěla opravdu za to poděkovat a chtěla bych výslovně e, vyzvednout tu, tu, to, toho pozitivního ducha reform, e, tu ochotu reformovat. Já si myslím, že je tady celá řada věcí, ne všechny, které jdou správným směrem a které velice budou pomáhat i našemu výboru. Já bych eh, tedy eh, nechtěla také kritizovat, my bychom měli dělat věci, které nás posunou vpřed. A pokud jde o pracovní program eh, pro rok 2015, tak tady vidíme jasné cíle, kterým bychom měli směřovat. Samozřejmě by bylo dobré odvést ještě dodatečnou práci k těm cílům, které tu jsou. Chtěli bychom poprosit účetní dvůr, aby eh, si velice brzy eh, vzal na zřetel eh, ten takzvaný Junckerův balíček a velice rychle, to proto, že má vstoupit v platnost už v červnu. Takže my potřebujeme už velice rychle nějaké podklady. Víme, že to v účetním dvoře nefunguje tak jednoduše, nicméně my máme také lhuty pro pozměňovací návrhy a je pro nás důležité, abychom v každém případě je stihli vypracovat zapracovat a e, dodat. Takže já bych vás poprosila, e, abyste se podívali na Junkrův balíček. E, děkuji vám a tím otevírám rozpravu. A o slovo poprosila kolegyně Ayala Sender, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Kalderovi za jeho prezentaci a za jeho ochotu přijít před náš výbor a eh, hovořit o té společné cestě, kterou musíme kráčet prostřednictvím dialogu mezi institucemi. Určitě tu najdeme mnoho společné řeči a tím zajistíme znovu, aby občané v nás měli důvěru. Chtěla bych eh, se zeptat eh, pana Kaldery na několik věcí. tom dialogu, do kterého jsme zapojeni, ehm, musíte čím dál více komunikovat s parlamentem. A já jsem se vždycky vyslovovala eh, pro eh, účetní dvůr a eh, často Často se tu uplatňuje takový přístup kritizování, ukazování prstem na konkrétní členské státy za neplnění jejich politik. Někdo říká, že eh, renacionalizace eh, zabíjí evropskou politiku, další zase říkají opak. Evropská scéna je v tomto eh, ohledu rozdělená. A ty, ty názorové rozdíly jsou někdy tak zásadní, že to může mít vážné politické důsledky. Nicméně musíme monitorovat eh, jednání členských států v oblasti rozpočtové disciplíny. A já bych se vás chtěla zeptat, eh, jaké nástroje má eh, Evropský účetní dvůr k dispozici k tomu, aby mohl provádět žádosti komise na prošetření rozpočtové disciplíny členských států, tak aby to bylo efektivní. Za druhé, vy jste vytyčil nové priority, které já podporuji, zejména podporu pro Ukrajinu, energetickou bezpečnost a bankovní unii. Ale eh, jedno, jedno téma na tomto seznamu chybí, nicméně si myslím, že je zásadní, aby ho účetní dvůr projednával. A to je rozpočtová udržitelnost. Teď mluvím tedy o rozpočtu Evropské unie protože čím dál více narážíme na problém vlastních zdrojů. Čím dál víme, hovoříme o těch úžasných zdrojích, které k nám přijdou a vyřeší všechny naše problémy, ale odkud se vezmou? Je zapotřebí konkrétních individuálních závazků, aby se to mohlo podařit. Pokud jde o monitorování a kontrolu výdajů, tak Evropský účetní dvůr by měl rozeznívat poplašné zvonky. A já bych se chtěla zeptat, jak se hodláte zabývat rozpočtovou udržitelností rozpočtu Evropské unie. Zejména ti, kdo se zabývají rozpočtovou kontrolou, se budou muset soustředit na tento cíl. A závěrem. Lidé od nás eh, požadují důvěru. Nicméně, jak můžeme dosáhnout více důvěryhodnosti e, tváří v tvář e, občanům? V rozpočtu nesmírně obtížné, zejména vzhledem k obtížným okolnostem, jako je zadluženost členských států, e, rozpočtové deficity a tak dále. A když se na to podíváme z hlediska daňových poplatníků, tak musíme posílit jejich důvěru v Evropskou unii a zároveň se musíme postarat o to, aby evropští občané měli důvěru ve své úřady. což znamená, že pokud budete provádět více inspekcí, více kontrol, eh, bude celá ta situace mnohem složitější. Bude to jenom taková malá pomoc eh, členských státům, členským státům. Eh, jak eh, tedy zjednodušit tyto procesy, aby byly méně zdlouhavé a složité? To by nám pomohlo znovu obnovit důvěru v evropský rozpočet. To by přesvědčilo lidi, že evropský rozpočet má dobrý účel. Myslím si, že potřebujeme nějaký přímočařejší mechanismus kontrol. To by opravdu prospělo rozpočtu Evropské unie. Děkuji. Eh, děkuji. Určitě otázky jsou důležité, ale zejména odpovědi, prosím. Děkuji za eh, kladnou zpětnou vazbu, kterou jsme od vás, paní předsedkyně, dostali a E, týká se to vůbec e, kolegů u účetního dvora. Dali jsme zcela jasně nasrozuměnou, že si přejeme zavést takové nezbytné reformy, aby dvůr mohl věci zvládat takovým způsobem, aby se zajistil nejlepší výsledek z hlediska času, kvality a včasnosti zpráv, tak aby to vyhovovalo také potřebám parlamentu. Znamená to také, že musíme, a naslouchali jsme doporučením, která eh, učinil parlament loni, co by tedy mohl úřední dvůr dělat lépe, aby pomohl eh, ještě více parlamentu plnit jeho povinnosti. Vy jste e, se dotkla legislativního procesu. My to velice bedlivě sledujeme a jak už jsem říkal, nebyli jsme formálně požádáni o stanovisko, ale účetní dvůr zvažuje, e, jakým způsobem se vyjádřit k návrhu nařízení, které už bylo předloženo a doufáme, že budeme schopni k tomuto procesu přispět. Přičemž nás zajímá, nejenom to, co se týká odpovědnosti, ale také strategického investičního fondu, aby tady byly patřičné eh, předpisy, patřičná pravidla týkající se auditu s tím spojená. A pokud e, jde o to, na co se ptala paní Ayla Sende, my si myslíme, že veškerá práce, kterou e, můžeme dělat, by měla vždycky napomáhat procesu obnovy důvěry občanů v evropské instituce. My jsme vyslali signál, že se snažíme zajistit větší viditelnost prostřednictvím i zpráv o auditu, abychom ukázali, že opravdu eh, se dosahuje efektivních výsledků díky finančním prostředkům, které dávají k dispozici členské státy Evropské unie za účelem realizace programů, na kterých se dohodnou, tak aby tedy bylo možné co nejlépe zhodnotit peníze, které se na to využívají. To si myslím, myslím, je vůbec eh, základ, z kterého vycházíme. A určitě by tady velice pomohlo, kdybychom mohli veškeré postupy zjednodušit. Já už předsedám tomuto dvoru 6 let a teď už vlastně eh, běží sedmý rok. A pokud už eh, je něco, co opakujeme každý rok, pak je to to, že potřebujeme velice jednoduché postupy, jasně nastavenou technik, taktiku a zřetelné mechanismy, jak poskytovat zpětnou vazbu o dosažených výsledcích. To zcela e, zjevně odpovídá na vaši první otázku. A opravdu e, v Soudní dvůr musí provádět audit, jak se využívají finanční prostředky Evropské unie ze strany členských států, pokud tedy se to týká jich, ale také jak se vůbec využívají vůbec po světě, nebo ty, které ne- bezprostředně spravuje komise. Musíme tedy být v takové situaci, abychom mohli podávat zprávu, zda tyto finanční prostředky opravdu efektivně dosáhly výsledků a cílů, které byly vytýčeny. A pokud eh, se někdy eh, konají audity, jejichž eh, subjektem jsou členské státy, pak si je můžete sami najít. Například je to jedna z nejpo, nejposledních zpráv, která se týkala financování letišních infrastruktur. A tam se prováděl audit u několika členských států a byly tam jmenovány. Přičemž rozhodně eh, účetní dvůr není tady od toho, aby někoho obvinoval, aby na někoho ukazoval, ale prostě máme možnost ukázat, kde se věci dělají dobře a kde jsou důkazy, že by se leda co zdalo dělat lépe nebo jinak, aby se dosáhlo ještě lepších výsledků. Poslední Výroční zpráva eh, účetního dvora rovněž eh, obsahuje přeskum eh, víceletého finančního rámce do roku 2013, vlastně revizi. A tam se potom už poukazuje na členské státy, prostě tam se dělaly takové vzorky, na základě kterých se také zkoumaly nesrovnalosti zase se jedná o eh, informace, vidíte, v jakém geografickém záběru se ty naše audity odehrávají, aby se to viděli v plném kontextu. Čili když děláme audit v nějakém konkrétním členském státě Evropské unie, musíme samozřejmě eh, postupovat eh, obezřetně a vlastně tím subjektem, tím předmětem nebude Um, členský stát jako takový. Ale když se podíváte na náš pracovní program, tak zjistíte, že probíhá audit, který se zabývá tím, jak komise prováděla program, ehm, program eh, asi pomoci Řecku, přičemž tím předmětem není Řecko jako takové, ale jedná se o ten program pomoci a o to, jak se to uplatňovalo vůči konkrétnímu členskému státu, čili se nechceme nikoho obvinit, nebo zase jednalo se o eh, pomoc Srbsku, ale ne jednalo se o audit Srbska jako takového, ale zase jak se konkrétně eh, řeší ehm, tato otázka vůči státu, který se uchází o členství v Evropské unii. A já se omlouvám, že je to tak dlouhé, ale myslím si, že je to důležité, aby bylo všechno úplně jasné. Jeden z prvků, které jsme zařadili mezi své priority, se týká nejenom obnovy důvěry, podpory ekonomiky, tvorby pracovních míst a růstu, ale jedná se také o udržitelnost veřejných financí a to platí všude v Evropské unii. Myslím si, že e, během roku 2015 budeme schopni předložit výsledky auditu o realizaci postupu tam, kde je nadměrný schodek. A My vlastně eh, díky tomuto konkrétnímu auditu se zabýváme také udržitelností financování. Financování projektu je jedna věc a když se podíváme, jak to vypadá celé Evropské unie, a jak to vypadá s tím, zda jsou tedy ty veřejné finance udržitelné, to si myslím je velice relevantní otázka. Pak eh, samozřejmě, pokud je evropský rozpočet, tak eh, účetní dvůr nerozhoduje o zdrojích financování rozpočtu. Ale když se zabýváme implementací rozpočtu, tak samozřejmě se zabýváme tím a upozorňujeme i parlament na to, zda tam existují rizika, která by se měla řešit, aby se zlepšila udržitelnost rozpočtu. Tolik má odpovědi, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji. Další na seznamu je pan Gajer. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo Caldero, že jste dnes opět mezi nás přišel, abyste eh, s námi diskutoval o vašem pracovním programu. Jsem velmi rád, že se na to díváte u toho eh, šetření jednotlivých zemí stejně, jak jste to právě, eh, nebo jaké mám představy my, protože my jsme se vždycky k tomu stavili velmi kriticky, protože my si myslíme, že tady jde hlavně o struktury a rizika, ne tak o země, <clears throat> jednotlivé země nebo mentality. A proto chci poděkovat eh, hlavně za to, že jste se nadále držíte své linie. Jste říká, že jste ještě nebyl oficiálně požádán o stanovisko k Evropskému fondu pro strategické investice. To je politování hodné podle mě protože informace, které my jsme zatím od komise k tomuto tématu obdrželi, eh, nám eh, vykazuje ještě velkou potřebu eh, se lépe informovat. Někteří se silně zaměřují na otázky zprávy, tedy jak ty výdaje budou přesně zpravovány, ale je tím dotčen také evropský rozpočet v podobě záruk a na tomto místě je otázka kontroly nad těmito prostředky. A komise ještě nepožádala o vaše stanovisko, tak je to určitě téma, kterým, kterým bychom se měli zabývat. Celá řada věcí souvisí s, finančními, s finanční kontrolou EFC e mě by zajímalo, jestli už jsme nějakou žádost jako výbor obdrželi, abychom se k tomu vyjádřili, ale e, i tak jsme rozpočtovým výborem a já si cením toho, to, co právě říkala paní e, Gresle, a sice, že by nám účetní dvůr mohl být svými zkušenostmi a poznatky nám pomocen, měli bychom to měsovat z parlamentní stránky, až bude na čase komisi eh, říci, že očekáváme, že účetní dvůr by se k tomu měl vyjádřit. Myslím, že jsme schopni najít nějaký způsob, jak tomu komisi eh, eh, dotlačit, ale jde také o to, jakým budeme spolu spolupracovat. Tady jde o mobilizaci soukromého kapitálu a poskytnout na to záruky, to není nic nového. A otázka tedy je, jak je taková podpora právně za to možná. A zajímalo by mě, jestli Žitní dvor se podobnými strukturami minulosti zabýval, k jakým výsledkům v tom smyslu dospěl. to bude eh, velmi důležité při vytváření těch eh, pravidel pro EFC. A měli bychom eh, tedy rychle jednat, to má Ingeborg pravdu, komise už v první polovině tohoto roku totiž chce iniciovat návrh zákonu, ale bude potřeba také uspořádat k tomu slyšení například na našem výboru. A víme, že to může trvat velmi dlouho, to víme z zkušenosti, kdy eh, bylo potřeba zorganizovat eh, podobná setkání eh, v minulosti, takže já jsem ještě jednou chci říct, že jsem spokojen s tím návrhem pracovního programu. Těší mě také to, že tady tolik toho a těší mě, že se také, že také řešíte otázku příjmu, protože například vaše zprávy v minulosti týkající se cel byly velmi inspirující My jsme pod dvojím strategickým tlakem v oblasti příjmu. Eh, jednak tady existuje skupina Monty, která se tím také zabývá a otázka je, eh, jaké nástroje tady jsou, jaké hodnotíme a dále například u DPH to je jeden z těch vlastních příjmů Evropské unie, potom jsou to cla a čím více se uzavírá těch eh, dohod o volném obchodu, tak tím eh, více ubývá příjmů v této oblasti. proto vystává otázka, jak bude Evropská unie v budoucnosti financovat svůj rozpočet. A bude tedy potřeba se zabývat tím, jak funguje ten systém příjmu Evropské unie, jak to můžeme eh, reformovat. A to se bude vyžadovat také posouzení. Šířka vašeho pracovního programu ukazuje také to, že účetní dvůr, a já to vám vítám, bere eh, svou práci velmi vážně a chce ji zintenzivnit, to mě těší. Nicméně já nejsem ten velký zastánce prohlášení o spolehlivosti účtu, tak jak v současnosti vypadají. Doufám, že v budoucnosti proběhne diskuze o tom, jak by bylo možné je upravit. A myslím, že jeden z výsledků té diskuse by mohlo být například to, že ty zvláštní zprávy a výkonnostní audity budou ještě, eh, jich bude ještě více. A proto jsem velmi rád, jakou má podobu ten pracovní program. Pane předsedo, prosím, můžete odpovědět. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Děkuji také za vaše milá slova. to, o čem se hovořilo, o tom potenciálním stanovisku účetního dvora k, k nařízení o Fondu pro strategické investice, to je evidentně také jeden eh, z těch eh, bodů, kterým se budeme se zabývat, pokud v rámci legislativního procesu eh, bude potřeba odborný posudek účetního dvora, tak na to budeme schopni zareagovat velmi Eh, flexibilně. A bude muset znát ten právní základ, ta povinnost jako taková zatím neexistuje. To je to čistě právní proces, ale my jsme ochotni vstřícně eh, naložit jakoukoliv žádostí, která k nám může přijít ze strany komise nebo rady. Mezidobí zamýšlíme nad eh, například možností ehm, nějakého diskuzního materiálu, který by také mohl obsahovat eh, naše vyjádření, zejména týkající se eh, procesu kontroly. Víme, že se navrhuje určitý způsob a my máme například zkušenost s Evropským záručním fondem a s prováděním auditů u fondů, které řídí Evropská investiční banka. A delegace Evropské komise. Ale je to čistě nová věc, eh, která bude obsahovat různé prvky, my bychom eh, potřebovali přesnou představu o tom, jak to bude vypadat, abychom to mohli správně posoudit. Takže rádi přijmeme takovou žádost. A samozřejmě i ten harmonogram je velmi eh, napjatý a proto bude muset jednat velmi rychle. Bylo na vědomí eh, vaše poznámky týkající se příjmu a neutralizovanosti veřejných financí a trojů financování evropského rozpočtu. Uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet v budoucnosti, jak rozhodnutí budou činět. To se netýká jenom toho strategického, těch strategických investicí, ale všech zdrojů příjmu. K prohlášení o spolehlivosti My doufáme, že naše kolegium se dokonce konce tohoto měsíce dohodne na vytvoření pracovní skupiny pro ty členy, kteří mají tuto věc na starosti a rádi obnovíme nebo revidujeme obsah těchto zpráv, jenom by to bylo eh, v souladu s kapitolami víceletého finančního rámce a také, aby v té výroční zprávě byl přístup, který je více zaměřen na eh, výsledky. To si bude vyžadovat spolupráci s dalšími aktéry a já vím, že můj kolega Lazaru už eh, eh, se účastní konzultací s tímto výborem a my to všechno zohledňujeme nebo zohledníme, až budeme rozhodovat. A já si myslím, že tento přístup měří eh, na výsledky v rámci té výroční zprávy, protože o tom je to pro naše spolehlivosti by mohl poskytnout širší, horizontálnější hodnocení řízení rozpočtu v dalším období při zohlednění všech těch prvků, které se netýkají čistě jenom provádění eh, rozpočtu. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud mohu říct jenom jednu eh, větu k FC. Na konferenci předsedu byl spor o tom, kdo je proto kompetentní. Já už jsem oznámila, že bychom měli napsat dopis, abychom tam uvedli těm zpravodajům naše poznatky k této oblasti a podle eh, toho, co já vím, těch 8 miliard je rozhodně relevantní pro absolutorium, ale u, to, u těch zbývajících částek to je, eh, to není úplně jisté. A já doufám, že zpravodajové se postarají o to, aby Eh, parlament se k tomu mohl vyjádřit. A co se týče reformy DAS, měli bychom eh, si pozvat eh, členy účetního dvora, kteří to mají na starosti, aby se s námi podělili o své návrhy. Zatím jsme se nebyli schopni dohodnout na termínu. Bylo by dobře, abychom tady na výboru věděli, jaké ty možnosti jsou abychom pak mohli aktivně eh, se účastnit té diskuse. Další na seznamu řečníka je pan Soltis. Spoštovaná <clears throat> předsednice, spoštovaný předsednik Evropského računskega sudiště. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane eh, předsedo účetního dvora. Já si mm, myslím, nebo vlastně vím, že účetní dvůr je orgán, který má na starosti kontrolu a monitoring eh, eh, veřejných výdajů v Evropské unii. A je to tedy jedna eh, z těch nezávislých institucí v Evropské unii, což umožňuje, aby účetní dvůr prováděl svou práci spočívající v auditu institucí Evropské unie a členských států. Je potřebné samozřejmě se připravit na stanovisko k tomu Fondu pro strategické investice, který se chystá ve výši 300 miliard. Eh, tady je celá řada otázek ještě otevřených. A jde také o to, že to bude eh, investiční rámec v eh, délce tří let, eh, to by také mělo být reflektováno v tom přístupu k, při posuzování těch pravidel. A my jsme si také uvědomit, že v Evropské unii existují velké rozdíly mezi členskými státy, což také může mít vliv na tuto otázky. A já mám ještě následující otázku. Vy jste se, pane Kaldejro, zmiňoval o tom, že tomto novém programačním období budete zejména eh, přihlížet k dosažené přidané hodnotě a tady by mě zajímalo, eh, čeho přesně se ta přidaná hodnota bude týkat. Budou to i neekonomické ukazatele, anebo tady půjde spíše o udržitelnost eh, ekonomického systému. A potom mám ještě jednu otázku, která se týká vztahu mezi institucemi, které jsou předmětem auditu. Zejména se chci zeptat na to, do jaké míry zohledňují závěry účetního dvora Zajímá mě vztah mezi komisí a účetním dvorem, vztah mezi účetním dvorem a radou. Jak eh, víte, parlament má ten problém, že již několik let eh, jsme radě neudělali absolutorium a mě by zajímalo, jak vy se například na tuto otázku díváte. Prosím, pane předsedo. Děkuji vám za eh, laskavá slova a za ty, ty otázky. Otázka eh, přidané hodnoty eh, jakožto priority při našich auditech se týká přesně toho, o čem jste se zmiňoval. Jde nám o hledání přidané hodnoty v programech a projektech Evropské unie na úrovni členských států a e, tamních příjemců. Jedno hledisko, které hodnotíme, je samozřejmě to, zda tyto financované projekty e, se ukazují jako udržitelné či nikoli. V mnoha případech zjišťujeme, že, zjišťujeme, že udržitelné nejsou. Zároveň ale zjišťujeme další věc, kterou eh, průběžně eh, analyzujeme při různých příležitostech a sice, že ty investice v některých případech jsou spolufinancovány z evropského rozpočtu, ale nejsou, eh, jak si ne, nedochází k ním pouze kvůli evropskému rozpočtu. Do, došlo by k ním v každém případě. A my bychom měli mít na zřeteli nejen ten aspekt udržitelnosti, ale také sladění těchto programů a e, projektů e, tak, aby vznikla vyšší přidaná hodnota pro Evropskou unii, která by neexistovala, e, pokud by k tomu projektu nedošlo. Protože pokud by členský stát nějakým způsobem sám podporoval ten program či projekt, tak přidaná hodnota spolufinancování z peněz Evropské unie nenastává. A já se tedy pokouším identifikovat přesně, eh, jakým způsobem můžeme prostřednictvím financí Evropské unie přinést konkrétní výsledky, eh, které pocítí v konečném důsledku občané. Zabýváme se tím, do jaké míry e, jsou naplňována naše doporučení. V loni jsme dospěli k závěru, že téměř 90% našich doporučení bylo e, auditovanými subjekty patřičně zohledněno. To se týká e, Evropské komise, ale i všech dalších institucí a agentur, kterým zasíláme, adresujeme své doporučení. Takže z tohoto eh, pohledu eh, jsme poměrně spokojení s tím, do jaké míry se plní naše doporučení. Ten efekt toho možná není okamžitě viditelný, někdy to chvíli trvá, je potřeba, aby uběhlo určité období, e, než se plně projeví všechny výhody toho, že naše doporučení bylo uvedeno v praxi. Nicméně já se na to dívám pozitivně a myslím si, že v roce 2015 e, také budeme klást důraz na zvláštní zprávy v rámci našeho pracovního programu a budeme se zabývat tedy také následky eh, našeho, eh, naš, na, našich doporučení. A to i v kapitole eh, výdajů evropských institucí. Děkuji. Já jsem napsala i sama sebe na seznam řečníků a chtěla bych podpořit eh, reformní snahy Evropského účetního dvora, ale chtěla bych se zaměřit na časový harmonogram. U všech zvláštních zpráv, které eh, dochází k našemu eh, výboru tento týden, si přejeme zdárné absolutorium podle časového harmonogramu pro zvláštní zprávy. A já nevím, jestli jsem se přehledla nebo ne, ale zatím toho tady příliš mnoho není. E, proto já bych se chtěla e, zeptat, protože pro nás by to bylo poměrně důležité. A dále, u toho, co máme k dispozici, Eh, bych se chtěla vyjádřit k tomu eh, ročnímu programu, protože no, už o něm hovoříme poměrně dlouho eh, a o těch věcech, které ani letos tam nejsou. Například jde o efektivitu reformy služebního řádu, Eh, před deseti lety. Teď tedy uběhlo deset let a my můžeme pouze tušit, eh, jaké jsou výsledky eh, té, toho, té reformy služebního řádu z roku 2004. Mezitím proběhla nová reforma v roce 2014 a další je plánována na rok 2023 a my můžeme jedině doufat, že mezi tím se dočkáme zvláštní zprávy na toto téma. My, nám se velice líbí ty landscape reviews jako dodatečný e, nástroj e, Evropského účetního dvora a možná by bylo dobré vypracovat takovou to revizi pro společné výsledky e, evropské zemědělské politiky protože ta minulá revize, to minulé hodnocení bylo velice zajímavé. Tedy například se zjistilo, že třetina příjemců v oblasti zemědělství je starší 65 eh, let, což je zajímavé z hlediska udržitelnosti investic do budoucna a tak dále. Takže eh, my, nás by velice zajímala další podobné informace. A eh, pokud jde o konkrétní zprávy o jednotlivých zemích, tak Eh, já si myslím, že, by to, že bychom to neměli považovat za vyřízené tím, co jste řekl. My považujeme tyto zprávy o konkrétních zemích za velice důležité, eh, protože nám se nelíbí, že některé země eh, jsou už 20 let na špici všech indikátorů chybovosti. A to nejen e, u minulého a předminulého víceletého finančního rámce, ale i to u toho předpředminulého. Takže to je dlouhodobý vývoj některých členských států, takže to znamená, že je tu systémový problém. A osvětlení tohoto systémového problému by bylo velice dobré prostřednictvím e, právě těchto zvláštních zpráv. A to ne na základě nějakého principu pranířování, ale na základě principu tedy zkoumání výsledků. Dále to máme e, problém implementace výsledků ve FEDER federálních státech. Víme, že když hovoříme o strukturních fondech ve Španělsku, které je federálním státem, tak se musíme ptát, zda tu nemáme strukturní problém, který negativně ovlivňuje eh, efektivitu eh, evropského eh, rozpočtu. A je otázka, zda Evropská unie je kompetentní k tomu, aby si položila toto otázku. Španělsko není jediný federální stát, jsou tu i další a e, já si myslím, že by pro nás bylo e, důležitým ukazatelem, kdybychom e, mohl, kdybychom získali informace od toho členského státu samotného, protože Evropská unie samozřejmě musí na tady něco navrhovat, k čemuž ovšem nemá dostatečnou kapacitu. Dále k tématu OLAF. Tady proběhla interní reorganizace a otázka zní, jak pracuje ta nová eh, jednotka. No to by nás také velice eh, zajímalo. A eh, ještě bych chtěla zmínit to, že na minulém zasedání ohledně absolutoria pro jednotlivé instituce tu padlo psání, kterého by se měl účetní dvůr zhostit a sice jde o spolupráci e, výboru regionu a hospodářského a sociálního výboru. A e, je, vzniká tu prostor pro další podobné synergie. Bylo by možná dobré vypracovat e, zvláštní zprávu na téma na, na toto téma. To jsem vám chtěla ještě tak nadhodit, navrhnout a samozřejmě se k tomu můžete nyní vyjádřit. Děkuji. Thank you, Madam Chair, for, for the additional point. Uh, Děkuji paní předsedkyně za tyto eh, další věci. Pokud jde o reformu toho služebního řádu, eh, ta tedy z roku, je z roku 2014 a teď se teprve uplatňuje v praxi, proto nějaký smysluplný audit eh, bude možno provést, až všechny evropské instituce už budou fungovat podle této nové reformy. Pokud já vím, tak ty interinstitucionální uspořádání, která mají právě realizovat tyto, tento nový jednací řád, se teď začínají uplatňovat tak, aby všechny pravidla, všechna ustanovení se jednotně uplatňovala. Já eh, to samozřejmě beru v úvahu, co říkáte. A myslím si, že pokud je o horizont, ve kterém budeme plánovat audit, musíme nejprve si počkat, až se od roku ta reforma jednací eh, služebního řádu z roku 2014 mm, uplatní a teprve pak budeme schopni hodnotit, jak efektivně se ta reforma uplatnila. Eh, pokud jde o ty takzvané landscape eh, eh, revize, to bylo vlastně poprvé, když jsme to dělali. Určitě je tady další prostor. Společná zemědělská politika, ta by jistě byla vhodným tématem pro zvážení Ehm, pro budoucnost, zda bychom takovouto revizi tady mohli provést na základě našich zkušeností. E, tedy z historického hlediska je to vlastně věc velice e, důležitá a až do nedávna to byla vůbec nejdůležitější e, oblast politiky z hlediska vyčleněných finančních prostředků. Už se tam odehrálo mnoho reform a myslím si, že teď je tady vlastně další stimul ke změnám v oblasti zemědělství, takže jistě mohu vyzvat kolegy eh, v účetním dvoru, aby přemýšleli o tom, zda bychom mohli vyvodit poučení i z těch předchozích eh, auditu a reform, eh, tedy jak bychom mohli využít našich už dříve nabitých zkušeností. Pokud jde o zprávy, které jsou specifické pro konkrétní státy, já nebudu zbytečně zabírat vás čas tím, že bych opakoval, co už jsem tady řekl. Ale myslím si, že to, co tady zmiňujete, způsobuje určitý, to, co znamená určité problémy pro účetní dvůr, protože je na členských státech, aby organizovali své struktury z ústavního, správního hlediska. A proto si musíme dávat tady dobrý pozor. A myslím si ale, že bychom měli se ve své práci soustředovat zejména na ty členské státy, kde vidíme velice dobré praxe a e, tedy z nichž by bylo možné zase vyvodit poučení. Myslíme si, že komise tady je tím odpovědným orgánem a ta by se jistě měla snažit ehm, dále šířit takovéto dobré praxe, tak aby se všichni v Evropské unii eh, snažili eh, do, do, vyhovovat těmto nejlepším praxím. Pokud je o reformu OLAFu, to jsme donedávno sledovali, Myslím si, že v roce 2010 nebo 2011 jsme dělali follow-up a teď je tady vlastně nové nařízení, které bylo nedávno přijato proto eh, se zabýváme tím, k jakého pokroku se dosáhlo a také se eh, spolupracujeme s dozorčím výborem. Vydali jsme také stanovisko eh, týkající se nového návrhu ohledně řízení e, kontroly, k tomu jsme se také vyjádřili. A Určitě, až všechno bude už realizováno, tak budeme zkoumat, za to přineslo Eh, opravdu eh, prospěch. Ale nejprve prostě ta dohodnutá uspořádání musí být zrealizována. Pak pokud je o ECOSOC a výbor regionu, to je součástí naší každoroční práce, pokud je o finanční audity a každý rok tomu vypracováváme zprávy. A mm, to jsou prostě eh, orgány, kdy musíme zvažovat, jakou přidanou hodnotu vnášejí do legislativního procesu a v prostřednictvím stanovisek k různým legislativním návrhům. A možná, že zase bychom se tím mohli ještě více zabídět, zabývat v budoucnosti. Ovšem bohužel máme omezené zdroje k dispozici a proto si musíme ujasnit, eh, zda je eh, do toho třeba naše zdroje investovat a e, my bereme velice vážně doporučení ohledně um, auditu, týká se to i ob institucí, ob celkového rozpočtu. A myslíme si, že tedy audit, který se vztahuje k Ukrajině, to také bereme velice vážně. Zabezpečení energetických dodávek, výkonnost institucí, to opravdu chceme dále zpracovávat. A nejenom, eh, abychom to eh, zavázali na konkrétní instituci, ale vůbec v průřezu institucí, abychom viděli, jak se všude realizuje například ten služební řád nebo jak se realizují veřejné zakázky. To jsou tedy věci, které se e, týkají všech těchto institucí a to tež bych řekla se týká i toho, aby se lépe využívaly vlastní zdroje prostřednictvím volby horizontálních ehm, témat, čili abychom se takto na instituce dívali a na základě toho zpracovávali audity. Čili samozřejmě vezmeme v úvahu ty důležité věci, které se tady zmiňovala a vezmeme je v potaz při dalším eh, plánování. Kolega Čarnecký, prosím. Velice děkuji, srdečně děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, vám, pane předsedu. Když jsem se stal koordinátorem v tomto výboru, eh, pak eh, samozřejmě ty vztahy mezi námi vypadaly jinak. Jsem velice rád, že teď už se jedná o spolupráci, která je velice konkrétní, která se týká přímo meritu věci, za čímž vám velice děkuji. A ehm, nej, nejenom za tu práci děkuji, ale také za to, že tady jsou lidé s diplomatickým talentem, což je tady velice důležité. Ehm, mohu potvrdit, že už započaly konzultace, že pan Lazaru s námi začal neformálně provádět konzultace a myslím si, že to přinese dobré výsledky. Rád bych rovněž eh, řekl, já jsem se, že jsem se přihlásil do diskuse poměrně pozdě. A brát si eh, slovo po paní předsedkyni Gressler, po paní eh, Ani Sender a dalších už je pro ně poněkud obtížná záležitost, protože většina těch témat už byla výborně pojednána mými kolegy. Já jsem si myslím, že budu trošku novátorský a že položím originální otázku co máme udělat eh, s tímto Evropským fondem eh, strategických investic. Ale teď už vlastně znám, pane předsedo, vaši odpověď. A rád bych tedy pouze zdůraznil, že mě velice blízké téma monitoringu členských států a na to velice dobře poukázala paní Sender a rovněž se toho dotkl Pan koordinátor Gajer, děkuji. Hmm, otázka tam úplně nezazněla. Takže budeme pokračovat eh, seznam našich řečníků. Ines Sajla Sender má slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Ano, už jsme mluvili o investičním fondu a balíčku předsedy komise Junckera, pan eh, Caldera už se k tomu vyjadřoval. A já bych panu Calderovi chtěla říci, že my máme velmi dlouhý seznam přání a on má hodně práce. My máme určité Eh, pochybnosti o tom kritizování eh, eh, vyníků, protože v určitém okamžiku se budeme muset obrátit na členské státy, vzhledem tomu, že budeme provádět auditu. Jde o to, aby ty členské státy odváděly svou práci správně, aby nám poskytovaly informace v potřebné formě, to se týká Španělska a všech ostatních zemí. Musíme přece mít před o tom, kde se věci daří a kde ne. Už před vánoce jsem říkala, že existuje existují programy, kde se prostředky zneužívají, to bylo, vyšlo najednou před Vánoci, způsobilo to velké rozhorčení. Některé z těch informací se potom ukázaly jako neopodstatněné a komise popřela, že by některé z těch programů eh, špatně vynakládaly prostředky a proto bychom měli zajistit, aby informace, které jsou veřejně přístupné, byly potvrzené. To je jenom jeden z příkladů, jak se některým lidem daří podporovat proti evropské nálady. To bychom měli být eh, více dbát na to, aby informace, které neodpovídají skutečnosti, se nedostaly do veřejné sféry, nebo pokud se dostanou, tak aby to, eh, abychom eh, za to neměsli svou část viny my. I v Německu jsou určitě letiště, které nefungují tak, jak by měly, nejen ve Španělsku. Myslím, že bychom se spíše měli zaměřovat na to, jak eh, posilovat důvěru občanů eh, v Evropu. Eh, nejen v Evropu, ale samozřejmě i ve státy a regiony. Neměli bychom umožnit, aby kolovaly informace, které jsou nesprávné, protože to pak přidává na těch protievropských náladách Všichni bychom se měli zaměřit na to, co je naším úkolem. No, vy jste také hovořil o něčem, co je velmi důležité, což je více o té hodnocení strukturálních fondů a zemědělských fondů. Ehm, v tom období 2007 až 2013 bychom Eh, už měli znát výsledky eh, těch dlouhodobých auditů. Vy na to odborník. Já očekávám, že ty informace dostaneme od vás, že na základě toho budeme moci eh, se spočítat také výnosy z těch investic. Nejde jenom o statistiky. V tohoto období 2013 jsme měli stanoveny určité cíle. Ty cíle například byly v snižování rozdílu mezi východem, západem, severem a jihem. A nás by teď asi zajímalo, jestli se podařilo tyto cíle naplnit vzhledem těm investicím, které byly e, provedeny, jestli ty investice přinesly to ovoce, e, ve které jsme doufali. To je pro nás e, velmi důležité. Já jsem v první řadě evropskou poslankyně a tady se mě na to všude. A proto bych byla ráda, kdybychom mohli mít studii o investičních výnosech. Protože některé mohou být velmi produktivní a některé evidentně ano. A proto eh, by mě zajímalo, o které kategorii tady hovoříme. Určitě je to důležité také pro jednotlivce v našich eh, zemích, kteří mají právo vědět, jestli investice Eh, mění jejich život k lepšímu a jestli jsou dobře vybrány a nesou příslušné ovoce. Jestli k tomu mohu ještě doplnit jednu větu, v německé televizi se objevil příspěvek o Kadis a o jednom přístavu a v té souvislosti se tam jmenoval ten investiční fond a e, tam poukázal na různé podvody a já bych chtěla poukázat na to, že výchozí bod eh, celého toho příběhu Cadiz byla jedna španělská nevládní organizace, která nás také eh, pravidelně zásobuje informacemi a vyzývá k tomu, abychom s tím něco dělali. A proto eh, si jsem úplně jistá, jestli to skutečně bylo tak, jak to tam bylo znázorněno, Eh, myslím, že to vede k tomu, že mnozí lidé mají velké pochybnosti o investicích tohoto řádu. Myslím, že bychom tam vždycky měli vidět někoho zlého, kdo by se snažil očernit jméno Evropské unie. Pane předsedo, můžete na to odpovědět. Děkuji vám. Eh, k otázce, eh, kterou znesla paní Ayla Sender o hodnocení a dopadu nebo výnosu investic, které byly provedeny v tom období, k tomu bych e, řekl, že účetní dvůr před několika lety už se vyjadřoval na základě ukazatelů, které komise používala. To bylo součástí toho procesu uzavírání hodnocení ex post u všech projektů. Tam šlo to, jak vyhodnotit ten dopad, eh, který to mělo na tu danou oblast. A měli bychom si uvědomit, že ti, kteří měli na eh, starosti Eh, že by to mělo být součástí uzavírání a předávání těch projektů. To je aspekt, kde bychom mohli odvést cenu práce, která by mohla přispět k lepšímu pochopení eh, právě té přidané hodnoty, jestli je vytvářena udržitelně, jestli eh, byla vytvořena a právě u těch projektů, které jsou spolufinancovány Evropskou unii. Potřebujeme uzavřít eh, toto období. Ehm, ehm, jsou tady ještě některé neuzavřené záležitosti. To je velmi eh, relevantní pro naše práce samozřejmě a my doufáme, že až to hodnocení ex post bude k dispozici, takže ehm, se budeme moci podívat na eh, to, jaké poučení z toho vyplývá. Protože pokud tomu to procesu nedojde, tak se může stát, že až bude končit to současné období roce 2010, tak uh, už uh, bude naplánováno to další období. Je tady určitý kritický okamžik, který to hodnocení v polovině daného období, které by mohlo eh, vést k takovéto eh, mohlo vést k takovému to posouzení. A tím říkám, že to učení bude dělat. My to musíme být velmi opatrní. Eh, ti, kteří mají na starosti to hodnocení ex post, ho nejprve musí udělat a teprve potom budeme moci se podívat i na ty další věci. Děkuji vám. Pan Pačtas. voorzitter. Um, voor eerst natuurlijk mijn... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl především poděkovat eh, předsedovi účetního dvora za prezentaci eh, pracovního programu. Je to velmi důležitý bod v naší práci, protože ehm, se tím můžeme seznámit s tím, co se bude hrát v příštím roce. Těch eh, zvláštních programů bude než 20. Jsou to věci, které nás zajímají. A je to pro nás eh, velmi důležité, protože eh, je to také ta doba, kdy se musíme rozhodnout, jak budeme dále formovat ten vztah mezi naším výborem a účetním dvorem. A já mám pocit, že Evropský parlament Eh, pravděpodobně neumí úplně dobře zacházet s těmi zvláštními zprávami, které vznikají v účetním dvoře. Ehm. My eh, jsme právě jmenovali zpravodaje, který ehm, se tím bude zabývat, eh, bude prezentace na tomto výboru, potom proběhne debata, poznací návrhy a na základě toho vznikne usnesení vyjadří se k té zvláštní zprávě a připojí se to k eh, rozhodnutí absolutoriu. A já už jsem eh, říkal, že s tím postupem nejsem úplně jistý, nemyslím si, že je to úplně nejefektivnější způsob, jak s tím naložit. Já jsem o tom mluvil také s panem Šulcem. Nemyslím si, že to tak můžeme dělat eh, s každou tou zprávou. Některé jsou velmi politicky citlivé a budou eh, muset být eh, také politicky vyhodnoceny. to bude mít určitě dopad na fungování institucí, které budou takto ehm, prověřovány. A proto bychom se měli podívat na to, jaká jsou naše práva, jestli skutečně máme právo hodnotit věci určitým způsobem. A také se musíme podívat na to, jak využít právě z vlastní eh, iniciativy. Pokud eh, účetní dvůr bude dělat šetření, které se bude vyžadovat další práci Evropského parlamentu, tak to je v pořádku. Bylo by dobře, kdybyste nám to mohli říci co nejdříve, abychom mohli tomu přizpůsobit také náš eh, časový harmonogram. To se, tím se také eh, vyhneme eh, různým tady interním sporům a budeme moci postupovat rychleji, protože ta práce bude už předpřipravená v rámci té zprávy z vlastní iniciativy. My máme právo na to provést určitý počet zpráv vlastní iniciativy každý rok a tam v rámci toho se budeme moci zabývat těmi vašimi zvláštními zprávami, možná, že to bude efektivní technika. Potom jde o ty usnesení s debatou, které se přijímají na plenárním zasedání. Těch eh, možností, které máme v rámci našeho jednacího několik, o těch se musíme dohodnout. Například eh, pomoc Řecku je jeden z těch příkladů, kde bychom se měli rozhodnout na tom, jaký eh, je pro nás ten postup nejlepší. Pokud tam bude kritika v té účetní, eh, zprávě účetního dvora, tak bychom měli jmenovat příslušný výbor, který se podívá na ty výdaje podrobně a potom bychom měli mít na plánu zasedání společnou debatu, které by se měla zúčastnit i komise. Doufáme, že na základě toho vznikne usnesení a dopad by potom mohl být v tom, že přijmeme tu zprávu, která bude součástí té eh, zprávy absolutoriu. Ale ta věc, eh, kterou eh, se tady snažím nadnést, je následující. Myslíte si, že bude eh, možné, aby eh, účetní dvůr s předstihem informoval předsedkyně výboru Gresle, že se chystá nějaká zvláštní zpráva? Vím, že jeden bývalý eh, poslanec a dokonce i minister jsou členy účetního dvora, kteří dokáží posoudit tu politickou citlivost dané věci a chápou ty nuance v tom. Myslíte si, že vzhledem tomu, že máte to členy, že byste byli schopni na něco takového přistoupit a posoudit, jestli to bude užitečné a jestli by bylo dobré potom mít tu eh, rozpravu s ústní otázkou za účastí výboru a komise. To je moje první otázka. A moje druhá otázka je následující. Jste hovořil o směrnici o službách a o její implementaci. Hovořili jste o tom, že komise by měla zajišťovat je, e, fungování té směrnice ve členských státech, to je věc, eh, ve které byla vedena řada velmi živých debat o vysílání pracovníků, to je další aspekt, který s tím souvisí a v loňském roce také byla přijata směrnice o sociálním dumpingu, to bylo vlastně eh, změna té původní směrnice, takže mě by zajímalo, jestli se to jenom tou směrnicí o službách, anebo i těmi vedlejšími, které s tím souvisí. Děkuji. Thank you. Eh. Děkuji vám. Eh, já se pokusím krátce odpovědět na první, otáz, na první otázku. Já si myslím, že dnes odpoledne bude možné, protože vidím, že kolega Vile eh, Itele eh, už tu je, takže budeme schopni eh, dodat sekretariátu vašeho výboru a vám všem takovou předpověď plánování publikací jednotlivých zvláštních zpráv v průběhu roku 2015 což je samozřejmě potřeba chápat jako pouze flexibilní přehled, orientační přehled, protože my musíme revidovat tento harmonogram eh, každé tři měsíce. Eh, vy jste zmínil eh, jako příklad tu task force a my samozřejmě už tedy víme, kdy bude moci tato zpráva být zveřejněna a pokud vám nyní oznámíme, že doufáme, že zveřejníme tuto zprávu eh, v tom a tom měsíci, tak si myslím, že to pomůže eh, že, že vám to pomůže při tvorbě zpráv z vlastní iniciativy a tak eh, dále, nebo jakýchkoliv dalších zpráv, pro které považujete toto téma za relevantní. Pak jsou tu určitě další zprávy, které budete považovat za zajímavé, e, jako azyl a migrace v určitých zemích, e, tak samozřejmě e, je-li to téma zajímavé pro váš výbor nebo pro celý parlament, tak my můžeme předběžně oznámit, že tuto zprávu vydáme například do června. Ta řecká task force je potom později na pořadu dne, ale myslím si, že už dnes večer tedy bude možné vám dát k dispozici tento orientační časový harmonogram, který je třeba chápat jako pracovní dokument, který má za cíl usnadnit plánování eh, činnosti výboru KONT, eh, který bude naše zvláštní zprávy projednávat. Můj kolega Vile Itele, který má na starosti meziinstitucionální vztahy, vám bude poskytovat aktuální informace o tom, jakým způsobem budeme e, řešit e, příslušná témata. A potom e, další otázka. Když si vezmeme legislativní návrhy, a tak v případě těch směrnic, které jste zmínil, už jsme vydali stanovisko a zatím nezohledňujeme nový vývoj, nicméně beru na vědomí vaši připomínku a proberu se svými kolegy, zda je potřeba ještě něco dodávat k těmto legislativním návrhům. Kolega Vogen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo za to, že jste mezi nás dnes přišel a představit, představil nám eh, eh, pracovní program na rok 2015. Eh, já jsem bohužel eh, se spozdil vlivem úžasné evropské služby jménem Eurostar. To je tedy důvod, proč jsem dorazil poněkud pozdě. Eh, já jsem si přečetl tu zprávu a vidím tady poněkud zvýšená, zvýšený počet zvláštních zpráv. A my jsme v minulosti už diskutovali o tom, jakým způsobem zajistit, aby byl nejen počet správný, ale aby ta témata, na která se zprávy budou zaměřovat, byla relevantní relevantní. Vidím tady, tedy, eh, že zvýšení počtu zpráv eh, tomu odpovídá. Má první otázka zní, zda má, si myslíte, že eh, si uvědomujete, co parlament a zejména výbor pro rozpočtovou kontrolu požaduje, pokud jde o či, počty a témata těch zvláštních zpráv. A druhá otázka se týká výkonnosti. Vy jste už eh, říkali, že v uplynulých měsících, že je potřeba eh, více klást důraz na výkonnost a výsledky v těch zpráv, které vypracováváte. A když se podíváte na ten seznam, eh, tak tady je větší důraz v roce 2015 na výkonnost, takže vy se tedy zaměřujete jistě více na výkonnost v těch zprávách, které budete vypracovávat v roce 2015. Děkuji. Pane Vogene, vy jste si tedy přečetl eh, náš návrh pracovního programu, to je velice dobře. My plánujeme eh, uveřejnit v příštím roce zhruba, eh, v letošním roce 2015 zhruba 30 zpráv. Dvě z nich už zveřejněny byly a e, já se domnívám, že to odpovídá e, požadavkům, které jsme si uložili a sice co nejlépe využívat zdrojů, e, které máme k dispozici a chceme-li jich využívat co nejlépe, znamená to, že musíme naslouchat zainteresovaným stranám, brát zřetel na jejich zájmy a učinit z nich priority v rámci naší vlastní strategie. To už jsem předesílal ve svém úvodním prohlášení. Ty audity, e, které plánujeme provést v roce 2015, jsou v souladu s našimi strategickými cíly a sice zkoumání přidané hodnoty spolufinancování projektů ze strany Evropské unie. Tedy zkoumání toho, zda dochází k nějakému přínosu e, v boji proti nezaměstnanosti mladých, v podpoře růstu, a podpoře udržitelnosti veřejných financí. Takže z hlediska eh, eh, relevantnosti témat eh, vaší otázky bych řekl, že ano, témata jsou relevantní. Co nejlépe se snažíme zacilovat naše témata. Vypracovali jsme tři zprávy na téma nezaměstnanosti mládeže a nutných opatření. Eh, dále financování a spolufinancování, a to nejen v případě eh, finančních intervencí v Řecku, ale také pokud jde o implementaci eh, vyrovnanosti pladeb, mechanismu finanční stabilizace, což je úzce svázáno s rozpočtovou odpovědností a s danými zárukami. Dále implementace postupu v případě nadměrného deficitu. To jsou velice aktuální, velice relevantní témata. Takže ten důraz na výkonnost je tady zcela zřejmý. My, eh, já bych mohl dát i další příklady. My vyhodnocujeme, jak to všechno zapadá eh, do eh, kladení otázek, eh, zda tyto politiky, tyto nástroje plní eh, cíle, které jim byly vytčeny a zda produkují výstupy, eh, které se od nich čekalo. Takže určitě se zaměřujeme na výsledky a myslím, že je to z toho jasně zřejmé. A dále my aktualizujeme naši roční zprávu a e, brzy budeme schopni zaměřit tyto výroční zprávy více na výkonnost. Na výkonnost tak, jak ji měří komise při každoroční implementaci rozpočtu. Já tady doufám, že se e, nám podaří dostat vašim očekáváním, pokud jde o včasnost, relevantnost a kvalitu našich zpráv. Děkuji. Děkuji kolegyně Ayala Sender, prosím. En relación a los informes especiales, yo me alegro de... Ano, děkuji mnohokrát. Eh, k otázce těch zvláštních zpráv eh, pak eh, souhlasím s tím, co tady řekl můj kolega, protože já jsem měla příležitost si vyměnit názory s kolegy ohledně toho, jak by bylo možné lépe řešit otázku různých Eh, zvláštních eh, zpráv eh, od ECA, protože často je to předmět frustrace. Vypadá to, jako by to byly pracovní dokumenty, které vyžadují vlastně oficiální schválení parlamentu. Některé opravdu jsou schváleny, ale někdy si k tomu jenom vyměníme prostě názory. Nic víc, takže s kolegou souhlasím. I když bych dala přednost oficiálním návštěvám, ze strany účetního dvora do parlamentu, abychom si opravdu mohli vyměňovat návrhy a vypracovat názory a předkládat návrhy. V předchozím volebním období jsme měli možnost také hovořit s představiteli účetního dvora e, um, a velice bych si přála, abychom nejenom slyšeli o tom, co je politicky relevantní, ale také, aby účetní dvůr ve svých stanoviscích a auditech přihlížel k významu dialogu, aby se pracovalo opravdu vždycky včas, protože musíme nakonec protlačovat a dodržovat harmonogramy. Eh, myslím si, že v roce 2015 by bylo dobré brát v úvahu také harmonogram ad hoc výboru. Například už teď eh, je připravováno pět zpráv na rok 2015, které se týkají eh, v reformy společné zemědělské politiky a rozvoje venkova, co s tím souvisí. Proto by bylo velice dobré, kdyby bylo možné snažit se toto včas řešit, aby to bylo zařazeno tedy i na program práce účetního dvora. Je to pochopitelně důležité pro Evropský parlament, ale zajisté i pro vaše instituce z hlediska monitoringu eh, rozpočtových výdajů a pro různé výbory. Ad hoc výbory je třeba brát v potaz eh, kdyby třeba bylo možné, aby na konci roku dvůr přišel s několika návrhy, jaké by e, zvláštní zprávy chtěl vypracovávat další rok, tak bychom měli alespoň nějakou představu o tom, co můžeme v tomto směru e, očekávat. Po- a pak by bylo zase možné naopak eh, op, eh, mm, eh, zvažovat oprávněnost zpráv z vlastní iniciativy. čili kdyby mm, Evropský účetní dvůr navrhoval mm, věci, které se týkají politi- záležitostí politického významu, kterým se zabývá v daném volebním období parlament pak by vlastně to zahrnovalo celý politický proces zapojení komise, rady, parlamentu. A proto, eh, kdyby se to dostalo eh, i před, k účetnímu dvoru, pak by bylo možné ten parlamentní postup také rychleji navozit, navodit a rychleji schválit, pokud bychom si k tomu vyměnili stanoviska brzy. Pak by bylo možné také, aby v parlamentních výborech proběhla výměna názorů mezi zpravodaji, stínovými. Někteří kolegové si tady na vaši práci stěžovali, ale já obecně si myslím, že my vaši práci vítáme. Ovšem ty práce, ty dokumenty, které eh, sem dorazí někdy, eh, jsou v jakémsi stádia limbo, protože není úplně jasné, jestli to jsou oficiální nebo ne. Eh, někdy to třeba jsou takové sporadické zprávy, ale je možné je pokládat za politicky relevantní. A to nám potom dává zase určitý vzhled do vaší práce. Vy eh, hodně na tom pracujete, my na těch zprávách pracujeme, ale bohužel velmi často potom nakonec toho nevyplyne legislativa a nakonec parlament nemá možnost se opravdu k legislativě vyjádřit. Často jsme jaksi obětí všech těchto postupů, ale snad by bylo opravdu dobré vygenerovat nějaké pozitivnější postupy, aby bylo možné výborům pomáhat a ovlivňovat také tvorbu politiky kdyby tedy měli konkrétně se zabývat věc, určitými věcmi, pak by se to celé rozbíhalo třeba rychleji. Například ten, ta otázka rozvoje venkova a zprávy. Tady jistě ad hoc výbory by se tím mohly zabývat brzy, pokud by se nám dostalo určité podpory pokud by a nastavili by se tedy už eh, parlamentní postupy a zahájili by se. Já bych chtěla jenom říci, že samozřejmě pokud eh, jsem nebyl správně pochopen, chci tedy eh, zdůraznit, že jsem se vám nesnažil říkat, co je politicky relevantní, to zajisté není mým úkolem. Naším cílem je napomáhat tomuto výboru, tomuto parlamentu, a samozřejmě co nejvíce vlastně vytvářet kontakty, tak aby všechny výbory věděly, co zpracováváme nebo čím máme v úmyslu se v daném roce zabývat. A pochopitelně e, myslím si, že e, i dnes večer vám e, mohu říci, že dejme tomu v prosinci zprávy A, B, C budou dodány. Čili pokud budeme schopni tohleto říci, tak také lépe pochopíme vaše potíže. Protože například, kdybychom v listopadu přinesli osm zvláštních zpráv, pak by se mohlo říci, že plus k té výroční zprávě tohle všechno není moc dobrý nápad. Proto bychom si mohli položit otázku, jak lépe eh, dát dohromady publikaci eh, našich zpráv s vašimi kapacitami, pokud se to bude řešit tak, aby se mohlo maximálně využít parlamentní parlament, eh, pak to bude velice dobré, pak bude možné dobře zapojit všechny výbory, které jsou pro danou záležitost relevantní a to je přesně to, co bychom si přáli. Pane předsedu Čitně dvora, já bych vám chtěla ještě jednou poděkovat, ale eh, už té následující diskuzi bych chtěla říct několik slov, protože vzpomínáme, že eh, před několika týdny jsme na tomto výboru se s koordinátory dohodli, že u těch eh, zvláštních zpráv s těmi zvláštními zprávami by se měly zabývat odborné výbory nebo příslušné výbory. A pokud, nebo zveme členy těch příslušných výborů a pokud nikdo nepřijde, tak to není eh, dobré. Neměli bychom dělat, že se nic takového neděje. Děje se to pravidelně. Ty... My máme velký zájem na tom, abychom spolupracovali s příslušnými výbory, ale eh, nemáme zájem na tom, aby eh, ty ostatní výbory diskutovaly o tom, jak my nakládáme s zvláštními zprávy, zprávami účetního dvora. A tento výbor má opravdu velký zájem na tom spolupracovat s příslušným výbory. My velmi často zveme členy ostatních výborů a i tady na toto výboru mají koordinátoři možnost iniciovat eh, právě vlastní iniciativy o tématech, kterými, eh, které jsou předmětem eh, těch zvláštních zpráv účetního dvora, ani k tomuto ani to neprobíhá, to říkám pouze jako konstatování. Nechci vás tím šli frustrovat. Eh, v loňském roce mě, měli 28 těch zvláštních zpráv, předtím bylo 20, teď jich dostaneme 35 v tomto roce. dívám se vaším směrem do vašich očích, jestli tam mohu přečíst, jestli se s těmi zvláštními zprávami vůbec zabývali, jestli jste si je přečetli. Myslím si, že ten hlavní krok důvěryhodnosti je, abychom i tyto věci si uvědomili a vzali na vědomí Protože pokud si je přečte jenom jeden člověk nebo dva, eh, kromě zpravodaje, tak je to příliš málo. Otázka je tedy, co můžeme vůbec my zvládnout, eh, jestli můžeme eh, zohlednit celou tu agendu účetního dvora. Protože to sebou nese hodně práce a proto bych se na vás chtěla obrátit. Myslím, že ty zvláštní zprávy jsou velmi důležitým nástrojem podobně jako eh, každoroční výroční zpráva, eh, ze které se můžeme dozvědět hodně o těch eh, problémech, které v Evropské unii jsou. Čím silnější budeme my sami, tak to může být pouze na základě těch slabých míst, o kterých se musíme nějak dozvědět. Myslím si, že rozhodně nebudeme na tom lépe, když budeme mlčet o těch slabinách, které se tady někde vyskytují. Je tam celá řada věcí, pane předsedo, na které já osobně se velmi těším. Chtěl bych vám, vás a vaše kolegy poprosit, abyste se zaměřovali na obsah, na to, abychom tam mohli najít nějaký výchozí bod. Jsou některé zvláštní zprávy, které jsou velmi důležité, protože tam je hodně obsahu. Potom jsou některé zvláštní zprávy, my máme určité pochybnosti o tom, jestli to skutečně. Já myslím, že vy to určitě sdělíte také. Děkuji vám ještě jednou Určitě budeme dále v kontaktu právě eh, o těchto otázkách. A chtěl bych vás ujistit o tom, že uděláme všechno pro to, aby ty ostatní příslušné výbory eh, se na to podívali, protože to je prostě příliš důležité. Děkuji vám za rozpravu, za tu eh, živou diskusi, která tady proběhla. Těšíme se na všechny ty zprávy, které nám budete v tomto roce předkládat. My teď budeme pokračovat eh, s naším eh, programem pod číslo 6 odvětví ovoce zeleniny. Po eh, reformách z roku 2007 máme k tomu přímo stanovisko a já bych chtěla dát slovo zpravodajce paní Petera. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda co nejstručnější eh, předložila návrh stanoviska výboru pro rozpočtovou kontrolu, který vypracováváme pro výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, to je příslušný výbor. V roce 2007 eh, bylo cílem reform podpořit producenty ovoce a zeleniny prostřednictvím takových nástrojů, které by umožnily, aby se zabránilo k, eh, eh, k krizím na trhu. Proto byly vytvořeny pobídky, aby se zapojovaly a aby se vůbec podporovala mezinárodní spolupráce, tak aby se mohly rozvíjet a aby mohli tedy dále svoji kapacity rozvíjet. Organizace producentů mohou stanovit operační fondy, z kterého se potom operační fondy, programy vy, realizují a je to z příspěvku eh, od členů eh, organizací producentů nebo samotných producentů nebo za pomoci Evropské unie. V některých regionech je možné, aby byla přechodná podpora jakožto pobídka pro ty, kteří by chtěli získat status organizace producentů, aby vytvářeli takové skupiny. Toto financování se může potom částečně vracet z Evropské unie a je to tehdy, když taková organizace je opravdu uznána za organizaci producentů. Výbor pro rozpočtovou kontrolu vzhledem k výše řečenému je znepokojena tou skutečností, že to, co bylo získáno v důsledku eh, v společenských eh, společných konzultací, pokud jde o eh, Evropské unie a sektoru eh, ovoce a zeleniny. Komise, my jsme to dělali od června až do září roku 2012, ale zdá se, že to nebylo potom vlastně využito. Proto chci poukázat na to, že souladu s údaji, které jsou ve zprávě, o které jsem se zmínila, v letech 2004 až 2010 došlo k poněkud zmenšení celkového eh, povrchu celková eh, oblasti, kde se pěstuje ovoce a zelenina a také klesl počet těch farem, které se zabývají pěstováním ovoce a zelenina a průměrná eh, plocha stoupla pro ovoce a zeleniny, ale v Evropské unii klesla poněkud výroba ovoce, pěstování ovoce a zeleniny a proto také průměrná hodnota poněkud stoupla v běžných cenách. Výbor pro rozpočtovou kontrolu s eh, uspokojením eh, přijímá to, že se tady zvyšuje teď ukazatel eh, organizace sektoru, tak aby to bylo atraktivnější, aby byly větší pobídky pro tvorbu takovýchto organizací producentů. A vidíme, že to opravdu funguje, protože opravdu už teď stoupá počet těchto producentských organizací, které vstupují do takových celkových asociací. Výbor pro rozpočtovou kontrolu ale lituje, že ukazatel organizace je pořád, eh, organizování je pořád nízký, eh, že ty organizace eh, organi, producentů je malý, co do jejich počtu i co do celkového počtu, velikosti tohoto trhu. A v některých členských státech, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a ještě později, tak tam eh, některé organizace nejsou schopny bezprostředně těžit z těch pobídek a z těch programů, které existují pro eh, sektor ovoce a zeleniny. Pokud jde o průměrný ukazatel na rok, který byl stanovený v rámci reformy 2007, tak tedy ten ukazatel se zatím nedosahuje, protože zatím ten ukazatel zvyšování organizovanosti organ, eh, producentů nestoupá. A největší organizace dostávají až 70 finanční podpory, což nás zneklidňuje. A také nás zneklidňuje tak, že podle zprávy zhodnocení z roku 2012 my jsme dostali zprávy eh, z, z, z 13 států a ukazuje se, že operační programy v nevelké míře anebo vůbec dokonce ne nevedou k optimalizaci ehm, výrobních nákladů ke stabilizaci těchto, ehm, této výroby, těchto producentů. Rovněž jsme zaznamenali nedostatečné snahy Ehm, aby e, se dosáhlo cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Rovněž také litujeme toho, že jsou tady určité slabiny ve tvorbě vnitrostátních strategií, že tady je příliš málo cílů, že tady také chybí předpoklady, jak by se jich mělo dosáhnout a že také v nevelké míře se používají nástroje, které by měly předcházet tržním krizím a které by ehm, zabránily krizi tak, aby bylo možné podporovat komunikaci a a stahnout produkci. Proto také velice litujeme, že tady chybí prostředky, které by pomohly mm, producentským organizacím správně pochopit, správně vypočítat a správně eh, eh, realizovat činnost tak, aby se dosahovalo eh, ukazatelů přičemž je to ve výročních zprávách a vidíme, že tedy zejména ty ukazatele efektivity se ne, ne do cílí. A také výbor bohužel dostatečně nesledoval všechny ty slabiny, které se projevují v této oblasti. Generální ředitel generální DG Agri ve zprávě na rok 2013 vyjádřil upozornění a varování, pokud jde o uznání zastoupení producentských organizací ve čtyř národních státech. Embargo potom na ruskou produkci bylo přijato v roce 2014 a pak je tady také program, který se týká e, rychle se e, ovoce a zeleniny, které rychle podléhají zkáze, ale nedostatečně se to využívá tak, aby bylo možné opravdu vyjadřovat, zabraňovat krizi. Proto je třeba zjistit také od komise, jak se realizovalo nařízení, aby minimálně 10 prostředků se věnovalo na ochranu životního prostředí v rámci každého operačního programu. Proto očekávám na vaše návrhy, na vaše pozměvací návrhy a děkuji, paní předsedkyně. Thank the rapporteur. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za prezentaci svého návrhu a teď je na čase rozprava. Přihlásil se jeden zájemce o slovo. Ines? Děkuji za to, že jste mi dal slovo, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Petera za návrh stanoviska našeho výboru. Já jsem se podíval na všechny ty body, které by mohly vést k nějakým nejasnostem nebo pochybnostem o přidané hodnotě tohoto systému každém eh, případě, jak už bylo řečeno, eh, tak k tomu předložíme několik pozměňovacích návrhů. Chtěl bych upozornit na některé z nich. Myslím, že eh, ten smysl není jako vylučovat, jsou tady určitá omezení ex ante, což znamená, že ale žádná organizace nemůže být předem vyloučená, ale ten systém je tak složitý, což vede k tomu, že se v tom málo kdo vyzná. Velmi obtížně se porovnávají například různé žádosti. Jednotná platba by si mohla vyžadovat pět, provedení pěti různých inspekcí podle všeho. Což znamená, že ti, kteří by na to měli mít nárok, tedy zemědělci, se v podstatě rozhodnou něčeho takového se neúčastnit. My jsme eh, vždycky byli pro zásadu méně, méně je více, ale v zájmu větší efektivnosti je potřeba tady zavést nějaká, nějaká omezení, protože pod určitým eh, Prahem je potřeba se ptát, jestli to vůbec může být efektivní. V některých případech byly svědky z toho, že ta pomoc eh, prostě efektivní nemůže být. A proto bychom možná měli přemýšlet nad tím, že by tady bylo nějaké takové ustanovení, které bude říkat, že je potřeba splnit nějaké minimální podmínky a bez toho nebude, eh, eh, nevznikne nárok na podporu. Jak také říkala paní Pitera, budou tomu muset eh, předcházet určité kroky, to mělo pozitivní dopad, protože řada eh, těch původních návrhů tohoto výboru byla zamítnuta, protože proti tomu panoval velký odpor ze strany zemědělců, což znamená, že eh, to nakonec eh, mělo kladný vliv. Co se týče té ruské krize, kde bylo potřeba rychle zareagovat naším systémem podpor, mohla bych uvést příklad Polska, kde hrozila velmi vážná dětská eh, krize, kde bylo potřeba ta opatření přijmout co nejrychleji. A tak je potřeba si vyrobit, že to není nějaký obecný přístup, že by se tak měl postupovat obvykle, ale v případě těch krizí. Tolik tedy e, e, moje stanovisko v reakci na návrh paní Petera a v budoucnosti eh, můžete od nás očekávat pozměňovací návrhy. Má k tomu ještě někdo nějaké připomínky? Není tomu tak, pokud ne, tak bych eh, poprosil zástupce komise, aby se k tomu eh, vyjádřil, pan Šaps, a potom dáme ještě slovo paní zpravodajce na závěr diskuze. Thank you uh, very much. Děkuji vám, pane předsedající. A děkuji také paní zpravodajce Pitera za její zprávu. Já si myslím, že paní zpravodajka zmínila některé aspekty organizace společného trhu, které i z naší strany lze považovat za oblasti, kde lze zlepšit současný systém. Chtěl bych vám připomenout, že jde o e, jednu z nejkomplikovanějších oblastí organizace společného trhu, které zatím existují a to na základě toho, co jste právě řekla paní Ayala před pěti minutami. E, zejména existují v různých členských státech různé tradice a pokud jde o počet pěstitelů, kteří se zapojují do e, pěstitelských organizací, tak e, zjišťujeme, že e, situace je taková, že v těch starších tradičních členských státech je míra spolupráce tradičně mnohem vyšší než v novějších členských státech. Což jasně ukazuje, že je zapotřebí určitý čas k tomu, aby se pěstitelé eh, jaksi pustili do eh, organizace. Můžete eh, si být jistí tím, že to je pro nás jedno z hlavních měřítek úspěchu celého tohoto režimu, tedy účast pěstitelů a výrobců v tomto schématu. Dalším aspektem je složitost pravidel a někdy nejasný právní rámec, což bývá označováno za slabinu současného režimu. Já se osobně domnívám, že eh, alespoň částečně by se dalo odstranit některý z těchto problémů prostřednictvím aktů přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů v rámci legislativy komise pro e, sektor ovoce a zeleniny, e, tak jak je to naplánováno na rok 2015. Domnívám se také, že návrh stanoviska vašeho výboru e, zdůrazňuje vymezení kompetencí členských států. Je zjevné, že e, musíme reagovat e, poměrně rychle v některých bodech. A co jsme tedy zatím udělali? Udělali jsme to, že jsme e, požádali členské státy, aby nám pravidelněji podávali zprávy prostřednictvím tabulek a automatických výpočtů indikátorů tak abychom mohli rychleji reagovat ve chvíli, kdy je to potřebné. Teď se podívám trochu eh, do budoucna eh, k tomu, co se stane tento týden. Eh, komise zcela jistě bude dále stavět na výsledcích této zprávy, která vzešla z diskuze mezi komisí a výborem Agri. E, příští středu má proběhnout workshop různých zainteresovaných stran. A tam e, přijdeme s e, potřebnými doporučeními ohledně posílení výkonnosti této politiky. Pokud jde o konkrétní problémy některých členských států, tak my jsme vypracovali akční plán, eh, který zjistil značné nedostatky v implementaci eh, schématu pro ovoce a zeleninu a eh, žádali jsme členské státy o plnou spolupráci a už jsme od nich obdrželi nezbytné informace, zejména ohledně snižování chybovosti. Ještě několik slov k ruské krizi. Já do značné míry souhlasím s tím, že ta situace je velice obtížně předvídatelná a máme omezené možnosti eh, k tomu, abychom eh, zaváděli opatření na prevenci eh, takovýchto krizí. Tato krize je nicméně zcela mimořádná, spadla na nás zkrátka ze dne na den ale e, jisté je, že musíme e, zavést e, nějaký mechanismus vnitřní zprávy, který by nám umožnil jednat tak, jako loni v létě, kdy v konečném důsledku jsme přijali přes 600 tisíc tun produktů a pomohli jsme trhu této konkrétní situaci, tedy pomohli jsme tímto způsobem evropským pěstitelům. E, děkuji vám za prostor k vyjádření. Ano, e, já děkuji komisi za tento příspěvek a e, na závěr diskuze dávám slovo znovu paní Pitera. Děkuji. Já mnohokrát děkuji, pane předsedo z těch zkušeností, které zatím máme a také z kontrolních postupů, které se od začátku existence programu uskutečnily, tak z toho jednoznačně vyplývá, že e, musíme velice jasně definovat zásady tohoto e, systému s ohledem na specifiku nejenom jednotlivých e, států, ale i regionů v rámci jedného členského státu, protože jsou tady velké rozdíly ve využívání programů, v přístupu k těmto programům. A ty rozdíly často vyplývají z ekonomických rozdílů, dokonce i v rámci jednoho státu, ale jsou tady také jaksi mentální rozdíly v uvažování. A proto tedy zásady eh, musí být velice jasné, ale zároveň musí znamenat co nejmenší byrokratické břemeno, což je velké umění toho dosáhnout. Ale doufám, že se nám to podaří. Děkujem. Ano, děkuji vám, paní Petero. Harmonogram pro tento, to stanovisko. Termín pro pozměvací návrhy 27. tohoto měsíce a e, pak se bude hlasovat tady 24. v únoru a v Agri to snad bude schváleno 24 března. A teď mi dovolte, abychom přešli k sedmému bodu, což je zvláštní zpráva eh, účinnost kombinace regionálních grantů pro usnadnění v investic s půjčkami finančních institucí na podporu vnějších politik EU. Nejprve tady máme parla, Karla Pinstena z Evropského účetního dvora, který konkrétně má na starosti tuto právo. Já vám, pane předsedo, děkuji. Vážení členové, já jsem velice pečlivě naslouchal eh, tu diskusi ohledně eh, pracovního programu účetního dvora. A jenom bych eh, chtěl si dovolit několik předběžných poznámek. Evropská komise má nový plán strategických investic. Ten už tady byl několikrát zmíněn. A pro ty z vás, koho zajímá, ne, že bych vám chtěl kazit eh, náladu, ale kdo se rádi podívají eh, kriticky a nově na tento plán strategických investic, tak ti mohou najít určitou inspiraci právě tomto auditu, o tomto slučování. Samozřejmě to je něco jiného, je to politika vlastně rozvojová, ale ta finanční metody tady použité jsou stejné. Tady se jedná o čtyři finanční instituce a, obě, a tady té strategickém plánu je to zejména EIB. Eh, e tady se používají rozpočtové finanční prostředky. V Junckerově plánu se používají plánu z rozpočtu EIB. Pak je tady aspekt leveragingu, pákový a když se podíváte na příslušné úvahy, tak je to asi 9 až 10, tedy leverage, tedy půj, a u Junckerově prác, plánuje to asi 15, čili jsou to sice úplně jiné oblasti, ale jinak, jak vidíte, tady najdete několik analogií v tom, co vidíme v plánu strategických investic v Junkrově, pláně na straně jedné a co se týče těch finančních metod, které nejsou nic nového, protože takovéto finanční dotace se vlastně dávaly mnoho let. A čili to, co vidíme v tomto dokumentu, není zase až tak odličné. Já jsem velice rád, že váš předseda tady zmínil přímo názvu, název této zvláštní zprávy, protože my všichni víme, že to není takový eh, název, který by se snadno vyslovoval, ale jedná se o blending, o půjčování, leverage, tedy počet podíl výpůjček dluhu. A v tomto případě se vlastně jedná o čtyři finanční instituce, přičemž účetní dvůr se zabýval 30 velice konkrétními projekty. Dovolte mi, abych se zmínil jenom o třech věcech. Nejprve řeknu něco na toto téma, přičemž já tady nebudu opakovat, co váš zpravodaj, pan eh, Šoltes, tak dobře schrnul ve svém dokumentu. To si může každý přečíst a je to velice dobře schrnuto právě v návrhu dokumentu, který připravil váš zpravodaj. Pak se zmíním o auditu a vyvodím z toho i několik na závěru. Nejprve bych řekl několik slov o té věci, o tom tématu samotném. Dovolte mi jenom připomenout, že když účetní dvůr si zvolí nějaké téma pro audit, tak eh, vždycky bere v úvahu obvykle čtyři hlavní kritéria. Co, co se týče tedy té materiality, tedy peníze, o které jdeme a uvidíme, že v letech 2007 až 2000 13, více než 2,1 miliard bylo vyčleněno jakožto tedy finanční prostředky. A e, my se zabýváme nejenom tou materialitou, ale také tím, zda e, jsou ve věci velká rizika. A pak e, to se týká podstaty věci, místa, kde se ty peníze vůbec vynakládají. Čili pochopitelně, že ta rizika mohou být z různých důvodů hodně vysoká. Pak za naše zainteresované strany na to mají nějaký skutečný zájem, o tom ostatně není pochyb. A zde je to téma, které už bylo dříve podrobeno auditu, čemuž tak nebylo. Proto bylo hodně dobrých důvodů, aby účetní dvůr právě k tomuto kombinování grantů udělil, věnoval pozornost v oblasti rozvoje. Vím, že blending, tedy ta kombinace grantů, jakožto modalita, má mnoho těch, kdo to podporují. A dělá se to i v souvislosti s velice významnými finančními institucemi. Já je tady zmiňuji eh, Frankfurt, ze Agence France Development z Paříže, EIB, Lucemburg a ER, Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj v Londýně, což jsou tedy čtyři hlavní finanční hráči v této oblasti. Jak už jsem říkal, usnadňuje to vlastně využívání leverage, tedy eh, financování dluhem a tím se dá financovat mnoho projektů. Samozřejmě, že cíl eh, je takový, aby suboptimální investice, které by trh jinak nepřijal a nefinancoval, aby se daly financovat a aby se vůbec daly podniknout. Pak je tady ještě další výkona, výhoda a to je podpora koordinace mezi jednotlivými zainteresovanými stranami dárci. A e, tím jsem, z toho, co jsem řekl, je jasné, že proces rozhodování zdaleka není jednoduchý, ale naopak velice obtížný. Především je třeba eh, se rozhodnout, zda či ne eh, eh, program z EDF, ze strany Evropské unie, z rozpočtu je zapotřebí, aby se mohl zastart, nastartovat tento projekt, anebo zda ten projekt se dá provést bez pomoci ze strany EU, čemuž samozřejmě dáváme přednost, protože pak žádné E, peníze daňových poplatníků se mm, nebudou vydávat. A to je snadné. Ale pak už se komise zase musí rozhodnout, jaká forma podpory, pokud tedy její třeba e, bude nevhodná, mohou to být záruky, e, příjme, přímý kapitál nebo dotace, chcete-li tomu tak říci, technická pomoc, jak, jak vidíte v celé řadě případů a najdete to v jedné z příloh k tomuto dokumentu. Čili jedná se o to, která forma forma pomoci bude v tomto případě ta nejvhodnější. Pak je důležité v dalším bodu, aby se komise rozhodla o nastaveném limitu, protože samozřejmě nějaký limit je třeba nastavit ohledně finanční angažovanosti. Proto eh, vklad účast finanční Evropské unie obvykle eh, má eh, formu dotace úroku, záruk, záruky nebo eh, záručního systému vůbec, ale to není tak eh, časté. A také je třeba, že jestliže se jedná o projekt, který částečně financují z, z evropských eh, peněz, aby to byl významný veřejný projekt. Často se jedná o veřejnou dopravu nebo oblast energetiky. Velice často je třeba, eh, aby se celkově investovalo více než 100 milionů euro. A rozsah eh, účasti EU eh, e je mezi jedním až, dejme tomu, 40 miliony euro na projekt. Teď bych přešel k samotnému auditu. Vždycky na začátku mm, si definujeme otázky pro audit. Já jsem několikrát byl také vedoucím týmu auditorů. A pro ten tým tyto otázky představují určitá omezení, protože svoje auditové eh, činnosti musí omezit na oblast vymezenou těmito otázkami. A v této eh, zvláštní zprávě řešíme dvě otázky. Jedna se týká nastavení, managementu, řízení projektu a druhá se týká předpokládaných výsledků ve smyslu prospěchu, účinnosti, efektivity. E, nejprve tedy ta první otázka pro audit, jak je to celé nastaveno a jak se to celé řídí. Tady e, audit e, dospěl k závěru, že obecně za to, to celkové nastavení je uspokojivé a že obecné postupy časem se zlepšily, tudíž to je kladný závěr. Nicméně Kdykoliv eh, vypracovávám zvláštní zprávy, tak skoro vždycky je tam nějaké nicméně. Nicméně auditoři se eh, kriticky staví k několika aspektům eh, řízení ze strany komise a tady bych zmínil několik aspektů. Obec celkově za to shledáváme, že se vybírají vhodné projekty. Nicméně rovněž zjišťujeme, že eh, hodnocení komise se dostatečně nezaměřuje na přidanou hodnotu a celkovou výši eh, grantu Evropské unie. O to tady jde vlastně, protože to je ta otázka, kde budeme tedy, zabudeme ehm, do toho dávat peníze daňových poplatníků nebo ne. Tudíž ehm, eh, toto posouzení ze strany komise velice často to není adekvátní. Druhá věc se týká eh, plate předem. Eh, eh, a já to řeknu velmi zdvořile které jsou eh, neuměrně vysoké. V dokumentu na to, o tom najdete eh, dva odstavce a ještě další část, myslím, že jsou dostatečně výmluvné. Zkrátka, myslím si, že se často vydávají takto peníze, jenom aby se to prostě dopředu eh, ve zálohově proplácelo. Pak pokud jde o, o, facility, o poku, sub facilities, tedy takovéto sub půjčky, sub úvěry, tam ty, ta kritéria nebo prostě ty um, um, důvody pro to byly nedostatečnící. Pak čtyře, eh, pokud jde o to, jak eh, komise monitoruje realizaci grantů. Tady to bylo různé. Někdy to bylo eh, pořádku, někdy ovšem tam nacházíme značný prostor pro další zlepšování. Tolik eh, první otázce audito, Pak je tady ta druhá otázka audito. totiž eh, a co jsme z toho vyvodili. Jedná se tedy o předpokládané eh, prospěchy, když se kombinují půjčky a granty. My jsme zjistili, že se zatím těch předpokládaných výhod nedosáhlo. A já bych uvedl jenom několik údajů potřeba pro grant, aby se podpořila půjčka. A že ten grant, že byl opravdu zapotřebí, aby byla vydána půjčka, tak to jsme zjistili jenom u několika projektů. My jsme celkově zkoumali 30 takových projektů a jenom vlastně v polovině případů bylo skutečně prokázáno ze strany komise, že opravdu bylo zapotřebí takovou půjčku podpořit ještě i grantem. Pak je tady druhá věc, a to je e, potenciál pro zapojení komise při formulování politik, což je jeden z cílů tohoto nástroje, aby vůbec měla nějaký vliv na nastavení a řízení těchto projektů. A zase tato možnost nebyla plně využita. Takže do jisté míry se to sice využívalo, ale jak zjišťujeme, zase je tady hodně ke zlepšování. Další bod. Je úplně jasné, že takovéto kombinování grantů a půjček eh, opravdu podporuje koordinaci na straně dárců což je, je účel celé té věci, takže to je pozitivní. Pokud je o viditelnost financování z Evropské eh, eh, unie, tak zase na tom je třeba ještě popracovat, abych tak řekl. Co tady můžeme z toho všeho vyvodit? co eh, plyne z té zprávy, která na první pohled může vyznívat eh, jako značně technická. A já to říkám schválně tady a mám někde vzadu v hlavě, mm, mm, co se bude dít v příštích měsících eh, z hlediska těch strategických investic. Čili takhle se mm, prosím na to dívejte. My jsme dospěli k závěru, že komise, když používá tuto kombici, kombinaci jako nástroj pro vlastně umožňování půjček, pak musí být velice rigorózní v tom eh, eh, procesu rozhodování, tak aby tady byla prokázaná při, eh, přidaná hodnota, kterou dá ten příspěvek ze strany Evropské unie. To musí být prokázáno a musí k tomu být důkazy. To je naprosto klíčové. Týká se to tohoto auditu a prostě všech příležitostí, kde si bude Evropská unie přát kombinovat granty a půjčky. My nejsme proti, ale musí se s tím eh, zacházet maximální opatrností, jinak se to stává vysoce riskantní. Dále by mělo být také jasné, jak ta výše toho příspěvku se stanoví, protože to není vždycky tak. A to zase znamená, že tady musí být dostačující informace ohledně projektu a prvků financování, protože někdy prostě to všechno nemá komise k dispozici. A v takovém případě komise nemůže se na základě skutečných informací rozhodnout. A pokud tedy nemůže učinit informovat, informované rozhodnutí, pak by se neměla na takovém projektu vůbec podílet. To, co myslíme aspoň my. A e, stačí podívat se na různé projekty, které byly předmětem auditu. Tam vidíte řadu případů, že v počátečním stádiu nebyly k dispozici dostačující informace, pro, e, z nichž by komise mohla v rozhodování vycházet. A e, samozřejmě, že máme co dělat s finančními trhy, jedná se o konkurenci a proto je zcela jasné, že finanční instituce nejsou moc ochotny poskytovat informace, které by se daly používat, i když se nejedná jenom o komerční instituce čili nemoc ochotně to dávají k dispozici, tak aby že by to mohli nakonec využít i konkurenti. Tím bych asi skončil. Myslím si, že to bylo poměrně stručné a zároveň poměrně eh, úplné. Takže vám děkuji za pozornost. Teď bych chtěl poprosit pana Solteše zpravodaje, který by eh, mohl také k tomu něco říct. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za slovo. Už jste slyšeli od komisy, že tady jde o jakýsi mechanismus, jak kombinovat půjčky s, eh, od finančních institucí s podporou, eh, přičemž větší části eh, tyto programy provádí Evropská komise, příjemci jsou rozvojové státy a je to ve formě technických investic ta je má velmi dlouhý a komplikovaný název, protože v realitě by to až tak komplikované být nemělo. Je ale pravda, že jde o novou formu eh, kombinace finančních nástrojů a spolupráce, která může představovat velmi dobrý model spolupráce, ale také uvnitř Evropské unie, nejenom ve třetích zemích. A já osobně nejsem úplně přesvědčen, že eh, ten Junckerův investiční program by mohl přijmout eh, fungování těchto metod, protože pokud ty te, eh, protože pokud ten násobek má být přibližně 15, eh, tak tady u těchto nástrojů je to 8 až 9, 9 násobek. A proto tady existuje tedy docela značný rozdíl. Co týče obsahu této zprávy, tak eh, to hlavně o tom již bylo řečeno. Asi eh, hlavní cíl toho programu je zvýšit eh, objem dostupných prostředků ze strany finančních ústavů a také aby celý tento program měl vést k financování budování infrastruktury které by mohly přinést eh, značné ekonomické nebo ekologické přínosy, ale které nejsou až tak zajímavé pro tržní subjekty. A to také kvůli postavení těch eh, komerčních bank, protože některé z těch projektů mohou být o něco riskantnější nebo jejich eh, příjemci mohou, nemusí být eh, stabilní dlouhodobé instituce nebo organizace. A hlavním cílem je tedy zlepšení eh, výnosu. Milosti v rámci tohoto systému již bylo přiděleno, přiděleno více než 2 miliardy eur a poté 1,5 miliardy v těch následujících eh, letech, takže to již znamená poměrně eh, značné částky. Šlo o financování země dopravní a energetické infrastruktury. 55% všech dostupných prostředků již bylo eh, vynaloženo. Dále také důležité připomenout následující, a sice to, že stoupá postupně eh, počet těch případů, které jsou financovány vzhledem k těm potřebám, které byly identifikovány, ale také dochází k tomu, že se snižuje, eh, snižují veřejné prostředky, prostředky z veřejných rozpočtů, které na to byly k dispozici. tím souvisí také zpráva účetního dvora a hodnocení rizik u takových projektů. Když jsme se bavili o těch eh, výnosech eh, investic, tak eh, při hodnocení rizik je klíčovou otázkou výběr projektu. A dále jde o roli Evropské unie v tomto procesu. Protože Evropská unie je tady jenom jedním z těch aktérů, dále jsou to i komerční banky, které se musí eh, také účastnit hodnocení rizika. poté jde o to formulování přidané hodnoty na základě rozhodnutí účetního eh, dvora. Je tady potřeba formulovat, eh, odkud má vzejít ta přidaná hodnota, v čem přesně spočívá a kdo to bude posuzovat. Má to být Evropská komise, eh, která stanoví, eh, co má být výsledkem toho projektu, anebo to má být spíše na základě nějaké hodnocení ex ante, kde se vyhodnotí ty dostupné zdroje rizika, která tam hrála roli a aktéři, kteří do toho byli zapojeni, nebo také Eh, možné výsledky auditu. Podíváme-li se na schémata těchto projektů a využívání zdrojů, tak vidíme, že ty zdroje byly rozeslány prakticky na všechny kontinenty světa a role komise se tedy neomezovala pouze na eh, sledování těch ekonomických ukazatelů, ale vytváření přidané hodnoty, včetně dopadu na životní prostředí například. Hovoříme-li tady o hodnocení takových projektů, tak eh, je potřeba zohlednit eh, veškeré možné efekty, kromě těch ekonomických. Možná jsou to i efekty, které kolikrát nemohou být měřitelné eh, okamžitě nebo v krátkodobě abych příliš eh, nehovořil příliš dlouho, tak bych chtěl ještě uvést, že v případě budoucích investic tato kombinace různých eh, možností by mohla být řešením, které by mohlo umožnit plnění všech těch cílů, které si Evropská komise stanoví. V první řadě jde o dobrý výběr projektů, kdy vlastně komise k tomu může přispět velmi zásadním způsobem, eh, kdy může komise dohlednout eh, na to, jestli je to v souladu s cíly Evropské unie. A následně je potřeba samozřejmě dohlednout na to, aby se prostředky vynakládaly zejména na ty projekty, které přinášejí pozitivní dopady nejrůznějších oblastech a poté je také potřeba eh, financovat projekty, které by eh, pravděpodobně nebyly eh, financovány, ale které by mohly dlouhodobě přinést velmi výrazné dopady. A co se týče hodnocení, je evidentní, že účetní dvůr, který by měl sám eh, to hodnocení na základě vlastních ukazatelů hodnotit, eh, ty ukazatele by měly být stanoveny s předstihem. A musíme tak uvědomit, že eh, Evropský účetní dvůr může na tom spolupracovat s Evropskou komisí. na definici příslušných ukazatelů a přitom eh, zohlednit jejich dlouhodobý dopad a také s přihlednutím k přidané hodnotě, která by tím mohla vzniknout. Eh, mohou to být například i lidská práva, to je také oblast eh, Eh, na kterou se Evropská unie zaměřuje a na které je možné vynakládat prostředky. Na tomto základě by mělo být eh, možné vyhodnotit eh, plnění cílů. A zpětně to potom promítnout do výběru nových projektů na základě toho by bylo potom možné formulovat určitá doporučení a následná opatření, která by měla se promítnout do hodnocení provádění projektu. Děkuji. Děkuji, pane Šoltesi, a nyní se můžeme přesunout k příspěvkům poslancům. Jako první se přihlásila paní Ayala Sender. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, zástupci eh, účetního dvora za prezentaci. Znovu tady hovoříme o postupu, eh, jejímž prostřednictvím se snažíme e, sloučit politiku a financování projektu. Snažíme se tedy e, vlastně skombinovat nebo sloučit e, obecné cíle s možností financovat projekty, což vede ke vzniku problémů. Máme problémy s prováděním projektů eh, i v Evropské unii, eh, takže není žádným překvapením, že i eh, vnější činnost podléhá určitým problémům. Pokud jde o ta doporučení, já bych měla otázku. V parlamentu eh, se často hovoří o tom, že trváme na tom, aby komise měla jasný manuál a jasný program, ale eh, mě by zajímalo, když hovoříte o viditelnosti, eh, tak o čem přesně hovoříte? Co přesně máte na mysli? Identifikovali jste nějaké procento, které by bylo optimální pro projekt tohoto typu? Pokud jde o nějakou půjčku, která byla dána na určitý projekt, tak co to přesně znamená ta viditelnost pro Evropský účetní dvůr? Je to nějaké procento, kterou ta půjčka tvoří? Neustále se říká, že potřebujeme viditelnost, ale mě by zajímalo, co to v tomto případě přesně znamená. Dále, pokud jde o e, následné akce, a o to, jakým způsobem komise e, sleduje a měří úspěch projektů. A to, jakým způsobem peníze tečou do toho projektu, tak abychom zamezili dvojímu financování určitého projektu. E, tady v těchto oblastech by mě zajímalo, do jaké míry eh, je možné eh, toto vůbec sledovat. Eh, podle doporučení komise je zapotřebí, aby se komise co nejvíce účastnila. Nicméně, do jaké míry je vůbec žádoucí, aby komise sledovala všechny tyto fáze? Je to naprosto nutná podmínka pro to, aby projekt fungoval to, aby komise sledovala každý jeho krok. E, pokud ho komise schválí jako možný projekt pro rok 2015, tak musí ho potom e, sledovat v, každém, e, v každé fázi. Evropský účetní dvůr říká, že potřebujeme více iniciativ, více návrhů. například projekty, například návštěvy projektů, které probíhají v třetích zemích. A e, moje otázka zní, co konkrétně to přináší. Jak přesně prospěje tomu projektu, když ho někdo chodí navštěvovat každých pět minut a e, zkoumají, jestli to funguje. Takže to, že tam někdo pojede a proskoumá, jestli všechno funguje tak, jak má, tak pomůže to vlastně v přístavu Noakšot v Mauretánii jsme zjistili, že komise investovala mnoho prostředků do tamního projektu a potom v konečném důsledku došlo ke státnímu převratu a všichni víme, co se tam stalo. Zapojili se do toho Číňané a nyní ta situace je katastrofální. A to, že je to katastrofální, dokonce uznává i mauritánský parlament který uznává, že tady ta změna spojenectví byla naprostou katastrofou, pokud jde o financování tohoto projektu. Máme tu velké problémy eh, se situací pláží okolo přístavu a tak dále. Takže ještě jednou, eh, Myslí si účetní dvůr, že je dobrý nápad, aby eh, komise navštěvovala tyto projekty? Jakým konkrétním způsobem přítomnost někoho z komise pomůže tomu projektu? Já se omlouvám, já jsem také, bych se také rádi vyjadřil, protože jsem eh, s tím zpravodajem za sociální demokraty. Myslel jsem, že to je obligátní nebo automatické, že také dostanu slovo. Eh, vzhledem eh, k tomu, že jsem tady přítomen jako s tím zpravodaj, samozřejmě, že to nějak nekritizuji. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaje a zástupci účetního dvora Eh, které jsme tady mohli vyskytnout a děkuji také za přiložený dokument, který nám umožní poprvé se zabývat eh, řízením těchto eh, finančních nástrojů a pomoci regionu a smíšeného financování, takže také důležité, abychom v této debatě zúraznili, že v tomto období 2007 2013 to byly dvě miliardy, které Evropská unie Eh, eh, věnovala na ty programy regionálního rozvoje. To také není zanedbatelná částka, měli bychom se uvědomit, že jsme financovali více než 300 projektů, eh, které měly pomoci hospodaření s energiemi a ochraně životního prostředí. V případě tohoto smíšeného financování těch se účastní různé finanční projekty, Eh, se kolikrát jednalo o eh, půjčky ve výši 22 milionů eur. A také šlo o to, jak nabídnout více možností eh, pro vnější spolupráci. A jak je také řečeno ve zprávě účetního dvora, ve většině případů šlo o efektivní investice. V případě těchto smíšených projektů ale je vždycky potřeba apelovat na Evropskou komisi, aby Eh, racionalizovala eh, řízení eh, těchto prostředků, protože kolikrát došlo předně prostředků na základě nedostatečné dokumentace nebo k předčasnému schvalování, co týkalo projektu Rezofede v Tunisku, kde došlo k dotací 20 milionů, které byly po tři roky nevyužívané, protože evidentně byla podhodnocena míra potřebné investice v této organizaci ze strany Evropské unie, tak eh, tady vidíme, že je možné eh, souhlasit s tou kritikou, kterou vyslovuje účetní dvůr eh, ve své zprávě. To je také důležité připomenout. A ta rizika se samozřejmě kumulují, pokud se nepostupuje s dostatečnou opatrností. je možné konstatovat celou řadu eh, případů, kde došlo k plýtvání prostředků, které měly jít na rozvojovou pomoc. A to tím více, že existuje celá řada eh, potřebných, kteří by ty prostředky potřebovali více. A víme, že kolikrát eh, se také financuje, se financují projekty, které by mohly tak jako tak nalézt někoho, kdo by je financoval kolikrát jako také dojde k přijímání závazků, které se potom eh, mohou obtížně plnit. A já si myslím, že naším úkolem jako Evropanů by měl být na paměti také vytváření udržitelného systému. Takže by bylo dobře, abychom se teď zabývali eh, zlepšením těch eh, identifikovaných problémů, které jsou obsaženy v této zprávě soustředí se na přidanou hodnotu a také bychom se měli zaměřit na hledání dodatečných zdrojů pro tyto rozvojové státy. A za třetí, Evropská komise by měla revidovat způsob výběru těchto projektů a za čtvrté zlepšení eh, fungování toho vztahu mezi příjemci a dárci a promítnout to do rozvoje politiky Evropské unie. Já si myslím, že pokud se podaří naplnit všechny tyto cíle, tak by tato, eh, tyto smíšené financování mohlo být velmi efektivní. Děkuji, já jsem eh, se také uvedla na seznamu řečníků. Eh, omlouvám se, že se objevil určitý problém a nemohla jsem být přítom na hovoru s panem Kaldejrou ohledně zvláštních zpráv. Nicméně e, ještě jednou musíme zatlačit na to, abychom se dozvěděli, proč tam ten časový harmonogram není. Nicméně nyní dostává slovo pan zastupující ředitel Děkuji. Eh, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem eh, eh, zastupující ředitel DEVKO. Mám na starosti také kombinaci těchto instrumentů a byl jsem u toho, když ty, ty instrumenty byly zakládány a mnoho aspektů našich úspěchů už bylo zmíněno v té zprávě, právě tak jako diskuze o prostoru k dalšímu zlepšení a jsme vděční za to, že eh, instrument je vnímán jako užitečný. Eh, já bych nejprve eh, pronesl několik obecných připomínek a ještě jednou děkuji za tuto zajímavou diskuzi a za kolektivní úvahy o tom, jak co nejlépe dosáhnout efektu přímo v terénu pomocí půjček. Já bych chtěl složit hold práci toho pana, pana Šoltese a e, jeho pracovnímu dokumentu, který přesně vystihuje jádro zprávy e, z Evropského účetního dvora. Pane Pinkstene, také děkuji za vaši dnešní prezentaci a za vaši podporu našim politikám. E, já mohu s radostí potvrdit, že Evropská komise je velmi spokojená s těmi doporučeními tato doporučení, jak už bylo vysvětleno, se zaměřuje na selekci projektů a udělování grantů na základě dostupné dokumentace a také na proplácení financí. Vy jste znovu doporučili lepší monitorování implementace finančních prostředků přímo v terénu a také rozšíření viditelnosti Evropské unie, o které hovořili oba kolegové v příspěvcích a na kterou se potom zeptala paní poslankyně. Já mohu potvrdit, že je to velice dobrá cesta vpřed, která zároveň staví na práci eh, našich kolegů v Evropské komise, kteří vypracovávají mechanismus zvaný eh, Platforma pro eh, kombinaci v externí spolupráci. Tato platforma nám pomůže učinit velký krok vpřed Mohu také s radostí potvrdit, že je naším úmyslem se řídit těmi doporučeními, kterými jsme se dosud příliš neřídili. V roce 2015 by komise měla být schopná zohlednit vaše další doporučení obsažená v pracovním dokumentu takže, eh, takže tato doporučení eh, budou plně implementována. Doufám, že nejsem příliš optimistický, nicméně situace v současnosti takto vypadá a je to záměrem komise. Na závěr bych chtěl říci, že doufáme, že bude i nadále probíhat plodná spolupráce s Evropským parlamentem, zejména s vaším výborem v průběhu současného eh, funkčního období a víceletého finančního rámce, eh, tak abychom co nejlépe mohli zvýšit dopad evropských financí na rozvojové regiony pomocí těchto nástrojů. A zase eh, dnes jsme diskutovali o několika dokumentech a já pevně doufám, že tyto dokumenty nám pomohou naplnit daný cíl. Děkuji vám. Pan Pinkston, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych eh, poděkoval panu zpravodaji a také paní Ayla eh, Sender a panu panu za jejich poznámky, které jsou velice užitečné. Řekl bych jenom pár věcí. Otázka viditelnosti. V tom dokumentu eh, najdete dva odstavce o viditelnosti. A my jsme na to navázali v jednom doporučení, které přijala komise. Takže to dokazuje, že nejenom ze strany dvora, ale také ze strany komise se na to díváme jako na záležitost, která se může dále zlepšovat. Viditelnost je také konkrétně zmiňována v podepsaných úmluvách. A když vlastně Evropská unie spolupracuje s různými stranami darce, jako je tomu tady, pak je velice důležité, aby daňový poplatník věděl, jak se peníze vynakládají tam, kde jde o nějaké e, finanční prostředky Evropské unie. To je, o tom je tedy viditelnost. Tedy když se ty peníze takto slučují, pak ta otázka viditelnosti je velice důležitá. Pak eh, sledování všech různých těch stádií ze strany komise. Samozřejmě tato kombinování grantů a půjček je věc eh, velice zajímavá a užitečná jako nástroj, pokud se patřičně využívá. Pokud opravdu je jasně prokázána přidaná hodnota. To je jeden z hlavních důrazů, které činíme v této zprávě a komise tím souhlasí. To je to nejdůležitější. Takže když se takto kombinují finanční prostředky z různých stran, včetně Evropské unie, a když se to potom používá takto kombinovaně, Eh, aby se trošku usnadnily ty jinak striktní podmínky na trhu. Jak říká pan eh, zpravodaj celá správně, můžou být proto různé důvody eh, týkající se rozvoje politiky, životního prostředí a podobně. Ale hlavně jde o to, že tady musí být ta přidaná hodnota, to nemusí být čistě finanční hodnota, ale musí být tady dobré důvody takovou investici udělat a musí to být pokaždé výrazně prokázáno. Jinak by Evropský parlament a notabene daňoví poplatníci nevěděli, kam jdou peníze. A na to zvláště poukazujeme ve zprávě. Pak ještě věc, o které hovořila paní Ayala sende. sende. Pokud se dávají takto peníze dohromady z různých zdrojů, pak je zase velice důležitý monitoring. Ten musí být velmi dobrý. Jinak vlastně byste nevěděli to, co vy jakožto europoslanci vědět měli, kam ty peníze jdou a zda také opravdu jsou konkrétní výsledky. Proto monitorování je velice důležitý a proto mi to také v našich poznámkách zdůrazňujeme a opakujeme to i v doporučeních. Takže když se takto kombinují finanční prostředky z Evropské unie s finanční prostředky z jiných zdrojů, pak monitoring se je sice velmi složitý, ale zároveň velice důležitý. Pak eh, ohledně zapojování, většího zapojování. Ano, eh, my tady uvádíme také číslo. My jsme si vlastně už eh, udělali určitý takovou přeskum viditelnosti a dalších věcí, které tady byly zmiňovány. Eh, já tady nemám přesná čísla, to jsou v poznámkách posparu, ale zhruba každá druhá delegace v nám eh, odpověděla na ten dotazník, eh, když jsme si dělali takový průzkum, takový přeskum, což zase není moc. A myslí si to i komise, že to není moc. Poslední věc. Pan, já jsem zmaten paní předsedkyni e, otázkou na e, harmonogram a zmátlo to tady i kolegy. My jsme si to ověřili. Ta komise, zpráva nám trvala 14 měsíců V průměru to bývá v případě účetního dvora 20 až 22 měsíců. Měli jsme se snažit, aby to bylo za 6, 7, 8 měsíců. Jistě já bych tomu byl zatleskal spolu s vámi ale prostě ten audit trval 14 měsíců a myslíme si, že to není e, až tak moc. Myslíme si, že to je naopak trvání nižší než průměrné, proto si nemyslíme, že se tady stalo něco nesprávného. Když se mě zeptáte, jestli bych se byl přál, aby to trvalo kratší dobu, zajisté ano, stejně jako vy. Děkuji. Děkuji vám. Ano, Eh, bylo by to dobré, kdyby to tak eh, bylo. Možná příště. Děkuji. Eh, Někdo další se o slovo nehlásí, takže já dám ještě jedno slovo panu zpravodaji Šoutesovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme si tedy teď mohli vyslechnout všechny, kteří se zabývají touto zprávou. A co týče toho nového mechanismu kombinace finančních nástrojů, tak to určitě představuje možnosti, které se budou neustále znásobovat, zejména pokud půjde o projekty mimo Evropskou unii a Kromě tedy přidané hodnoty ekonomicky vyjádřené bude potřeba také do toho hodnocení zapojit i ten dlouhodobější dopad, zejména co se týče životního prostředí, a e, fungování společnosti, lidských práv a tak dále. Zdá se, že tento typ e, financování by měl být také monitorován ze strany účetního dvora, protože právě tímto způsobem bychom mohli mít komplexnější přehled o tom, jak tyto projekty potom fungují. A to je jedna z rolí účetního odbora, který by měl kontrolovat eh, vynakládání peněz daňových poplatníků. Děkuji vám. Nikdo další se o slovo nehlásí, i, i, eh, ani v rámci bodu různého, různé tam nic není. Eh, znovu budeme pokračovat ve středu v 9 hodin, kdy bude naše zkuze pokračovat. Děkuji, přeji vám příjemný večer a tlumočníků jsme ušetřili půl hodiny, takže tě budu určitě rádi.